Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a pánové, dobré ráno, kolegové. Vítám vás na druhém eh, dni zasedání AFETu. Máme před sebou velmi rozsáhlé hlasování, takže je třeba, abychom eh, začali eh, co nejdříve. Už je 6 minut po deváté. Doufám, že kolegové dostatečném počtu dorazili, tak abychom mohli začít a hlasovat. Začneme zprávu eh, eh, o politických vztahů s EU s Latinskou Amerikou. A pan López je zpravodajem. Chcete něco říci? Prosím, máte slovo. Chci pouze poděkovat poděkovat stínovým pravodajům za vynikající práci, kterou za posledních několik měsíců odvedli na této zprávě. V této zprávě chceme zdůraznit naše priority s Latinskou Amerikou, mezi které patří změna klimatu, genderová rovnost a další. Potřebujeme totiž spojence, abychom tyto hodnoty hájili. Děkuji. Dobře, děkuji. Ještě někdo? Prosím. Pan Valenci, paní Valenciána. Já bych ráda poděkovala panu Lópezovi za zprávu. Myslím si, že bude velmi užitečná pro nás, pro všechny, pro všechny z nás, kteří máme zájem o Latinskou Ameriku a oblast Karibiku. Eh, chci jenom vyslavit svoji podporu a díky. Dobře. Prosím, kolego, pan de Grandes. I já děkuji za slovo, pane předsedo. Chci pouze říci, že šlo o vynikající spolupráci s panem zpravodajem, nadstandardně vynikající. Chci tedy poděkovat všem. Jsme spokojeni s výsledky eh, kompromisními. Eh, vyslechli si celou řadu našich eh, ohledů, našich připomínek. Není to úplně nejlepší zpráva, ale je velmi kvalitní, velmi dobrá, je pozitivní, srozumitelná i pro druhou stranu tady za Latinskou Americi, tak, Ameriku, takže vyjadřujeme naši podporu a děkuji panu zpravodaji. Děkuji. Pokud nejsou další připomínky, přistoupíme k hlasování. Předtím, než budeme hlasovat, chci oznámit, že zde bude během hlasování filmovat francouzská štáb, který natáčí dokumentární film. A začneme tedy s hlasováním. Kompromisní, kompromis číslo jedna, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Kompromis dvě, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Kompromis tři pro, ne, pozměňovací návrh 87 pro, proti, zdržel se, a pojďme tedy ověřit elektronicky. Hlasujeme o 87. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh byl přijat. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se, přijato. 98 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se, přijato. 106 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se, Přijato. 113 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se, přijato. 120 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se, přijato. 126 pro, proti, zdržel se. Ověříme. 126 hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasováním. Přijato. 128 pro, proti, zdržel se. Přijato. 129 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdržel se, přijato. Ověříme, dobře, kompromis číslo 11. Končím hlasování. Přijato 39 ku 23. Kompromis 12 pro, proti, zdržel se přijato. 160 pro, proti, zdržel se přijato, 161 pro, proti, zdržel se přijato, 162 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis pro, 13 pro, proti, zdržel se tež přijato. 172 pro, proti, zdržel se, přijato. 173 pro, proti, zdržel se, přijato. 174 pro, 173, chcete ověřit? Dobře, hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Přijato. 36 21. 174 pro, proti, zdržel se, přijato 175 pro, proti, zdržel se, přijato 176, dobrá, ověříme zase 175, hlasujeme elektronicky. Stále jeden hlas chybí. Nyní se kolega zbudil, končíme hlasování 42 ku 21. Socialisté, omlouvám se, ale uh, nedaří se vám. 175 bylo přijato tedy. 176 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 177 pro, proti, zdržel se přijato. 170 to odpadá. Kompromis 14 pro, proti, zdržel se, přijato. 184 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdržel se. Chcete ověřit? Dobrá, takže přijato. 191 pro, proti, zdržel se, přijato. 192 pro, proti, zdržel se, přijato. 194 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdržel se, přijato. 18 pro, proti, zdržel se, přijato. 19 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdržel se přijato. 227 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 228 pro, proti, zdržel se Ověříme 228. Hlasujeme. 228. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Přijato. 229 pro, proti zdržel se. Přijato. 230 pro, proti zdržel se. 200. Přijato. 231 pro, proti zdržel se. Přijato. 232 pro, proti zdržel se. Přijato. 2, 3, 3 pro, proti, zdržel se. Ověříme. 2, 3, 3 hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. Přijato. 2, 3, 4 pro, proti, zdržel se, přijato. 237 pro, proti, zdržel se, přijato. 238 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdržel se, přijato. Dva čtyři devět pro, proti, zdržel se, přijato. 250 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ověříme, dobře, 250, hlasujeme. Zamítnuto. To bylo 250. Kompromis 24. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 20. Kompromis 25. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Dvacet jedna pro, proti, zdržel se, přijato. Dvacet dva pro, proti, zdržel se, Přijato. 23 pro, proti, zdržel se. Přijato. Ověříme, dobře, 23. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 23. is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. 23 bylo zamítnuto, je to tak. 24. Pan Castaldo pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdržel se, přijato. 26 pro, proti, zdržel se, přijato. 28 pro, proti, zdržel se, přijato. 29 pro, proti, zdržel se, přijato. 30 pro, proti, zdržel se, Ověřme tento pozměňovací návrh, je to číslo 30, hlasujeme. It's closed. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 26 pro, proti, zdržel se, přijato. 36 pro, proti, Držel se? Ověříme opět. 36. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 37. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 38 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Ověříme. Dobře, 38. Zahajuji hlasování k 38. Předkladatel pan Fito. Konec hlasování. Přijato a velmi výrazně. 39 pro, proti, zdrželi se. Musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím. Hlasování přijato. Nyní 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. Liberálové, prosím vás, abyste výrazněji zvedali při hlasování ruce 43 pro, proti, zdrželi se. Vy jste byli pro? Ano, takže přijato. Chcete ověřit? Dobře, 43 ověřujeme. Closed. Wow, it's been carried. Přijato. 44 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 45 ve dvou částech hlasujeme. Část 1 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Část 2, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 pro, 46 bylo zamítnuto, takže 48, ano správně, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní 53, mi tady napovídají. 53, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi se, přijato. 57 tedy přijato a nyní 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme. Dobře, 64. Elektronicky hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. kde jsme to byli, 65 nyní pro, proti, zdrželi se přijato, 66 pro, proti, zdrželi se přijato, 67 pro, proti, zdrželi se. Je potřeba ověřit, 67 hlasujeme elektronicky. Dva, dva hlasy stále chybí. Končíme hlasování. Přijato. 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. 69 pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71 ověříme. To bylo velmi jasné, ale přesto Ověříme, hlasujeme. Končím hlasování. Bylo to naprosto zřejmé. 71 pro, proti, zdrželi se. Znovu je třeba ověřit 71. EPP má o jeden hlas více. Já vím, že jich nikdy není dost za EPP, ale tady není možné, aby tady byl jeden. 66, nyní tedy eh, se to vyrovnalo, končím hlasování a přijato 34 ku 27. To bylo číslo 71, nyní 72, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Ověřit. Pan Charles Tanok navrhuje, abychom hlasovali uh, blokově o všech těch odkazech, o citations. Není to možné. Jak se tedy hlasuje? Jedna, dva, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací eh, návrh 1OA pro proti přijato, 5 pro proti zdrželi se přijato. 6 a 7 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 6, 7. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 6 lomeno 7. Končím hlasování. Přijato. 8, 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní hlasování ke stanovisku DV. Opět zde je žádost k eh, hlasování jak o všech těchto návrzích jako o celku. Ne, nechcete? Takže DV1 pro, proti, zdrželi se, přijato. DV2 pro, proti, zdrželi se, přijato. DV5 pro, proti, zdrželi se, přijato. DV7 pro, proti zdrželi se přijato. DV8 pro, proti zdrželi se přijato. 9 pro, proti zdrželi se přijato. 13 pro, proti zdrželi se přijato. 15 pro, proti zdrželi se přijato. 18 pro, proti zdrž, zdrželi se přijato. 20 pro, proti zdrželi se přijato. DV23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tak, takže nyní hlasujeme o celé zprávě po pozměňovacích návrzích. Elektronicky zahajuji hlasování. Osm hlasů stále chybí. Pět, čtyři, tři, dva. Dva se neúčastní, končím hlasování a zpráva byla přijata v poměru z 55 ku 7 hlasům. Gratuluji. Dostáváme se k bodu 8, co již je nástroj přispívající ke stabilitě a míry. Míru Arno Darjan, chcete se k tomu vyjádřit? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych velmi vřele poděkovat všem stínovým zpravodajům, zejména samozřejmě Děkuji těm, eh, kteří jsou ze skupin, kde se nám podařilo dosáhnout eh, kompromisu. Eh, velmi jim děkuji za jejich ducha hm, připraveného ke kompromisu. Ale bylo tady ještě mnoho chyb v těch sděleních, která nám jsou předkládána k této zprávě. Jde o přechodný nástroj, který eh, nás nijak nepřipravuje o, o politickou diskuzi v budoucích letech o mm, tomto systému a o jeho trvalosti, ale nebude možné um, financovat eh, zbraně. Já jsem tady um, dostal mnoho různých interpelací, pokud jde o zákaz obchodu ehm, se zbraněmi mm, na základě tohoto nástroje, ale o to tady vůbec nejde. Děkuji panu Danžánovi za toto vyjasnění. Kdo by chtěl nyní promluvit? Pan Vajrenen, Alde, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Je zde chyba v hlasovacím seznamu. Byl jsem zpravodajem eh, za DP. Poté, co jsme eh, prohráli klíčové hlasování, hlasoval jsem proti návrhu eh, stanoviska a stahli jsem své jméno, takže Linda McEwen je tam nyní místo mě za DV. Samozřejmě, že bych si přál, aby mé pozměňovací návrhy byly odhlasovány, ale tady jde opravdu o financování a jeho sledování. Tady jde o financování k vojenským účelům. Můžeme um, doplňovat kritérium rozvoje jako na základě, na právním základě pouze pokud jsou tam mm, splněna určitá pravidla. A já bych samozřejmě nechtěla, aby se o tomto tady hlasovalo. Eh, důležité jsou pozměnací návrhy 47 a 62, ale já doufám, že všechny ty pozměnací návrhy tady budou hmm, odhlasovány. Děkuji, vy jste eh, byl um, velmi vstřícný a informoval jste nás již před zasedáním, že nesouhlasíte s tím, aby vaše pozměnací návrhy byly staženy já navrhuji, abychom hlasovali unblock o všech vašich pozměňovacích návrzích 47, 62, 85, 104, 18, 44 a 89. My o těchto pozměňovacích návrzích budeme hlasovat dodatečně unblock. Je to pro vás v pořádku? Ano. Chtěl by se k tomu vyjádřit ještě někdo další? Není tomu tak? Dobře. Můžeme tedy začít hlasovat. 11, 12 a 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se a bylo to zamítnuto. A nyní 44. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 45, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 46, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 9.12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 50, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnut. 51, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 52, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 53, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 54, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 55, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 56, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 57, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 64 a 65, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 66, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 915, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 67, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 69 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 70 kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 2, 16 kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 71 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Mm. 76, kdo je pro, proti, stačili eh, se zamítnout. 78 pro, proti, stačili se zamítnout. 81 pro, proti, stačili se zamítnout. 83 pro, proti, stačili se zamítnout. 86 pro, proti, stačili se zamítnout. 89 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 90 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 91 DV18, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 93, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 19, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 94 pro? Proti? Zdrželi se? zamítnout. 97, 98, 9, 20, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamítnout. 99, 100, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 101, 921, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 102 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 922, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 103 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 106 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 107 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 108, 923 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 109 a 924 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schváleno, něco bylo schváleno. 9-2. Pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 9-3 pro, proti, zdrželi se zamítlo. 17 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 9-4 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 9-5 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 21 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 22 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 24 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 26 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 23 pro, proti, zdrželi se zamítnout. DV6. Hlasování o dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 30, 31, 32, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 97 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 9, 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 9, 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39 a DV11 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 40 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 42 a 9, 10 pro, proti, zdrželi se zamítnout. A nyní budeme hlasovat unblock. o všech pozměňovacích návrhů od pana Varajnena 462, 104, 18, 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se a všechny byly zamítnuty. A nyní je závěrečné hlasování o návrhu hlasování, zahájí hlasování. Dva kolegové ještě nehlasovali, nechtějí. Končím hlasování. A bylo to eh, schváleno 47 ku 14. Gratuluji. A musíme ještě hlasovat o rozhodnutí vstoupit do interinstitucionálního vyjednávání před prvním čtením o eh, této pozemní zprávě. Kdo je pro? proti, zdrželi se. A bylo to také schváleno. Paní Lézing, má skupina předložila minoritní zprávu a zaslala ji sekretariátu. So we come to item number... Dostáváme se k bodu číslo 9, kde jde o řešení stále užšího prostoru pro občanskou společnost v rozvojových zemích. Pan Asis je zpravodaj. Chcete něco říci? Děkuji. Děkuji za spolupráci mezi frakcemi. Byl tu velmi kvalitní duch spolupráce, díky kterému jsme mohli kvalitně pracovat a myslím si, že se nám podařilo tu zprávu velmi smysluplně eh, navrhnout. Děkuji. Chce se někdo další k tomu vyjádřit? Není tomu tak, takže můžeme pokračovat a přejít k hlasování. Doufejme, že bude krátké. Kompromis jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. 11 ověříme. Končíme hlasování a bylo to schváleno. 13 eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 2. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Poznací návrh 24 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Eh, kompromis 42, kdo je pro, proti, zdrželi se a ověříme. Čtyřicet dva. Končím hlasování. Schváleno. Jednoznačně. 43. Tomašič, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 51, dvě části, kdo je pro, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověříme 51, první část. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. A tím se dostáváme k závěrečnému hlasování o návrhu této zprávy jako celku. Jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Je nás 66. Ten kolega, který dlouho nehlasoval, jsem nyní zapojil a bylo to e, schváleno. Gratuluji. 58 pro a jeden byl proti. A nyní zde máme bod číslo 10, vývoz zbraní, provádění společného postoje. Spravodajem, spravodajkou je paní Valero. Chcete se k tomu vyjádřit? Máte slovo? Děkuji. Chtěla jsem pouze poděkovat spolu spravodajům za velmi dobrou spolupráci během celého procesu. Neschodli jsme se na všem, ale Podařilo se nám vypracovat mnoho um, společných bodů, takový společný základ, ze kterého se můžeme odpíchnout. Doufám, že hlasování bude pozitivní, s pozitivním výsledkem, ale všichni jsme se shodli na tom, že potřebujeme striktnější provádění společného stanoviska. Myslím si, že to bude pro budoucnost jistě dobré. Děkuji. Paní kolegyně, chtěl by se vyjádřit někdo další? Není tomu tak? Kompromis jedna, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Kompromis dva, pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 57 pro, proti, zdrželi se schváleno. 58 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Ověříme to? To bylo zřejmé. 59 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 60, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. 62, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 63 pro, proti, zdrželi se schváleno. 63 ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 66 Schaffhauser, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. 64 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 64 pan Freund, ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 65, Castaldo pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 65, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Ehm, nezvedáte ruce. Kompromis pět. <clears throat> Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 67. Ayala Sender. Ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Ověříme 67. Končím hlasování. Schváleno. Pa, část 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? E, co je s liberály? Musíme to ověřit. 67, druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto jednoznačně. 69. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 70 pro, proti? Zdrželi se. Ověříme. 70. Končím hlasování. Schváleno. 70 byla schválena. 73 pro. Proti. Zdrželi se. Musíme ověřit 73. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Ústní pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Máme to opět ověřit, takže Ústní pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. A nyní eh, půjdeme dále po seznamu číslo 7. Kdo je pro? Proti? Ústní pozměňovací návrh číslo jedna byl zamítnut a teď přichází trest. Teď jsme u čísla sedm. Post. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Hlasování u konce. Mnozí se zdrželi, ale bylo to zamítnuto. 19, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 37, kdo je pro? Proti? Zamítnut. 38, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 74, pro? proti, zdrželi se, schváleno. Sedmdesát čtyři. Končím hlasování. Schváleno. 75 pro, proti. 75. Zažili se? Um, budeme to muset ověřit. Ověřujeme 75. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. to. 76 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. Je to beznadějné. Hlasování u konce. Zamítnuto. 77, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 78 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 79 pro. Proti zdrželi se, zamítnut. 79, to věříme. Pejom. Končím hlasování. Zamítnut. 80. Epitideios. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 81 Jeffrey Van Orden pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 82 a 83 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 84 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 85 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 86 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6, kompromis 6 pro, proti. 88 pro, proti, zdrželi se, ověříme 88. Eh, hlasování u konce a bylo to zamítnuto. 89, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme 89. 89 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 90, 91 pro proti, zdrželi se, zamítnut. 92, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sto jedna pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8, kde je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Kompromis 8. Zahajuji hlasování. Hlasování u konce. Schváleno. 105, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 107 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. 107 ověříme. Já bych řekl, že je to schváleno, ale končím hlasování. Schváleno. 110 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 118. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 10. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 113, e, kdo je pro, proti, zdrželi, pardon, 130. Ověříme 130. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce, bylo schváleno. 131, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 133, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 134, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. třicet šest, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 12, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 139, 140, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Zamítnuto, pardon. 141, kdo je pro, proti, zdrželi se. Musíme ověřit 141. Hlasování u konce a bylo to zamítnuto. Kompromis 13, kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 14, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 147, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 151 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 152, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 153, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 15, kde pro, Proti zdrželi se. Schváleno. 8. Kelan Galer, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 9, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Bylo to schváleno, ale um, raději to prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jednoznačně schváleno. 10, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 11, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnut. 12, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno.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 Zamítnut. 23 ověříme. Liberálové. 23. Zahajuji hlasování. U konce a zamítnuto. 24, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 25 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 17. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 31. 32. 32 a 33. Identické pozměňovací návrhy, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Končím hlasování. zamítnu to. 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 35 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 36, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Ústní pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 1, kdo je eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. 2, pro, proti, zdrželi se schváleno. 4, kdo je pro, Proti zdrželi se schváleno. 6, kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. Závěrečné hlasování o zprávě, jak byla pozměněna. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. 36 pro, 14 proti a 14 se zdrželo. Blahopřeji. přecházíme k bodu číslo 11, systém EU eh, e pro cestovní informace a povolení ETIAS. Spravodaj je znovu pan Valero. Chtěl byste prosím něco říct? Prosím, paní Valero. Ano, jenom eh, krátce chci poděkovat za poslední hlasování. Myslím si, že mm, tentokrát eh, nebudu úspěšná, ale uvidíme, jak se bude, jak hlasování dopadne. Děkuji. Ještě někdo další chce něco dodat? Ne, takže můžeme začít s hlasováním. Blok číslo jedna. Začínáme blokem číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Blok dvě. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Blok 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 1996 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvacet a devadesát sedm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 98, pan Štětina, pro, proti, zdrželi se, přijato. 99 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 22. Končí hlasování. 35 k 26. A právě jsem byl informován, že musíme hlasovat o 21, protože jsme nehlasovali pro blok 2. Tady jsou ženy nahoře, které dávají pozor. Tak teď musíme hlasovat o 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Zamítnuto. A teď přecházíme k pozměňovacím návrhům 23 a 100. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 101 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 26 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 102 pro, proti, zdrželi se přijato. 27 a 103 pro, proti, zdrželi se přijato. 28 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 104 pro, proti, zdrželi se přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tak to bylo blok 1, ano, takže teď už nemusíme, musíme ještě hlasovat o těchto. 108 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní pozměnací návrh číslo 1 pro, proti, zdrželi se, přijat. 109 pro, proti, zdrželi se přijat. 113 pro, proti, zdrželi se přijat. 32 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 33 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 114 pro, proti, zdrželi se přijat. 115. Tak eh, u bloku 3, 3 se nehlasovalo, takže 34 eh, pro, proti, zdrželi se, 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnout, 115 pro, proti, zdrželi se, přijat, 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnout, 116 pro, proti, zdrželi se, přijat. 37 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 117 a ústní pozměnací návrh číslo 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 38 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 39 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 40 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 41 a 118 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 42 a 119 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 43 a 120 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 121 pro, proti, zdrželi se přijat. 44 pro, proti, zdrželi se přijat. 122 pro, proti, zdrželi se přijat. A teď 45 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 123. Tak 124 eh, pro, proti, zdrželi se zamítnout. 46 a 125 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 47 126 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 48 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 127 pro, proti, zdrželi se, přijat. 49, 128, eh, oddělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme toto. 49, 128, první část, otevírám hlasování. Ukončuji hlasování. Bylo přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. a teď se dostáváme ale eh, k 50. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 130 pro, proti, zdrželi se, přijat. 52, 131 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. A teď máme 135 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 135, ověřujeme, zahajuji hlasování. Končí hlasování, bylo přijato. 54 pro, proti, drželi se zamítnout. Sto třicet šest pro, proti, zdrželi se přijat. 137 pro, proti, zdrželi se přijat. 55, 138 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 139 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 139. Končuji. Bylo to zamítnuto. 56 a 140 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 141 pro, proti, zdrželi se přijat. 57 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 58 pro, proti, zdrželi se přijat. 59 pro, proti, zdrželi se přijat. 60 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 143 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijat. Můžeme přeskočit dva, je hlasování, výborně. A teď přecházíme na, ke 146. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 147 pro, proti, zdrželi se, přijat. 148 pro, proti, zdrželi se, 148 ověříme. Končuji hlasování. Tak a teď 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 62 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 62. Šedesát dva. Uzavírám hlasování. Přijat. 149 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 64 a 152 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 65 pro, proti, zdrželi se, přijat. 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 153 pro, proti, zdrželi se, přijat. 154 pro, proti, zdrželi se, Přijat. 67 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 68 pro, proti, zdrželi se přijat. 69 pro, proti, zdrželi se přijat. 70 eh, pro, proti, zdrželi se přijat. Číslo 1 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 71 pro, proti, zdrželi se Ověříme 71. Zavírám hlasování. Přijat. A teď eh, přecházíme eh, k 373 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď jdeme na šestku. Tak, to bylo takové přání, jenom jde, e, pět, pětka teď. E, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šest pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 e, pro, proti, zdrželi se, přijat. 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Nebo přijat. Ověříme 7. Zamítnuto, ano. 81 pro, proti, zdrželi se, přijat. 8, 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 82 pro, proti, zdrželi se, přijat. 9 a 83 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 84 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Ověříme 84. Končuji hlasování. Zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijat. pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 89 pro, proti, zdrželi se, přijat. 15 a 90 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Šestnáct. Šestnáct pro, proti, zdrželi se zamítnut. 93 pro, proti, zdrželi se přijat. 17 a 94 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 95 pro, proti, zdrželi se přijat. 18 pro, proti, zdrželi se zamítnut. A teď přecházíme k konečnému hlasování o stanovisku v pozměněné podobě. Zahajuji hlasování. Tři kolegové zatím nehlasovali líto 42 ku 14. Sledek hlasování. This one. Hmm? It was 42 to 14 to 3. Could you announce the result? 42 to 14. The result was 40. Výsledek byl 42 plus a 3 se zdrželi eh, ku minus 14. A teď? Ano, paní Valero. Už jsem říkala na začátku, že tohle bude obtížné hlasování, protože máme tak rozdílná stanoviska a ráda bych stáhla své jméno ze zprávy, ze stanoviska. Okay. So will be my... Dobré, tak, tak mi bylo právě řečeno, že to bude moje zpráva. Děkuji za tenhle dárek. So we come... A teď eh, bod číslo 12. Zřízení, provoz a využívání šengenského informačního systému v oblasti hraničních kontrol. Zpravodaj eh, je eh, paní Waltmans Alde. Chtěla by paní Waltmans říct pár slov? Nechce. Nevidím, že by se hlásil někdo jiný. Dobrá. Tak, tady máme žádost abychom měli hlasování v bloku od 15 do 21. A je tady pan Epitideios? Jsou všichni proto, abychom měli blokové hlasování? Dobrá, tak začneme hlasování bloku od 15 do 21. Dobře, Začneme se, s celým hlasováním k zprávě Epitrios. Kdo je pro pozměňovací návrhy kolegy Epitidios? Kdo je proti? Zdrželi se? Myslím si, že pan Epitidios tady má ale menší problém. Tak, přejdeme k číslu čtyři. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Ověříme číslo čtyři. Ukončuji hlasování. Bylo to přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijat. Kompromis 3. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se. Ověříme čtyřku. Ukončuji hlasování. Bylo to přijato. A teď 27. chudák pan Epitidios, ano, 29, pan Picula, pro, proti, zdrželi se, přijat. 30, pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 33 pro, proti, zdrželi se, Přijat. 35. Ověříme. Šest hlasů kolegů stále chybí. Čtyři. Dva. Tak, teď uzavíráme hlasování. A byl přijat. 36 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 37 pro, proti, zdrželi se přijat. 6 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Ukončuji hlasování. Bylo to přijato. 7 pro, proti, zdrželi se. Liberálové nezvedli ruku. Takže musíme ověřit. 7. Končí hlasování. Přijat. A teď 10. Opět Picula eh, pro, proti, zdrželi se přijat. Jedna pro, proti, zdrželi se přijat. Dva pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 13, 14 pardon, pro, proti, zdrželi se, přijat. A teď konečné hlasování o stanovisku v pozměněné podobě. Kdo je pro? Elektronické hlasování. Zavírám hlasování. Přijato 27 ku 14. 21 se zdrželo. Tak, nejprve mám špatné zprávy. Dostáváme se k poslednímu hlasování dnešního dopoledne. Číslo 13. Využívání šengenského informačního systému pro navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Zpravodajka, opět paní Valtmans, chtěla byste tentokrát něco říct? Ne. Okay. Mr. Schaffhauser. Schaffhauser nepřijal eh, hlasování bloku ke všem pozměňovacím návrhům, ale budeme se snažit je začlenit, jak to jen bude možné. Hlasování bloku. Ano, ale to máme 1, 2, 3 hlasy, to není moc. Teď začneme s 39 a 50. Zde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pak máme 51 až 58 bloků pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pak 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60 eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi se, přijato. 65 pro, proti, zdrželi se, přijato. 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 68 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Hlasování bloku 71 až 73 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Se, 75 ověřujeme. Dobře, ověříme. Vote is open. Otevírám hlasování. Ukončuji hlasování. Jste pravdu, byl přijat. Děkuji. A teď 70. Tak to bylo přijato. 77. Pan Epitidios. Pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijat. Ověříme. Dobře, kompromis 4. Končuji hlasování. Dobré, že jsme tenhle ověřili. A teď 83. Pro, proti, zdrželi se přijat. 84 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 85 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 86 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 5 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 6 pro, proti, zdrželi se přijat. 7 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Ověříme. Končuje hlasování. Zamítnuto. 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Ukončí hlasování. Bylo to přijato. A teď 12. Pro, proti, zdrželi se zamítnout. Hlasování bloku až 20, 19 až 21, eh, pro, proti, zamítnout. 21, teď pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 22 a 23 pro, proti, zdrželi se, přijat. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 26. Picula. Končuji hlasování. Zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Poznací návrh číslo 2. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 3. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 31 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 33 pro, proti, zdrželi se přijat. 34 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 35 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 36 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 37 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 38 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Blokové hlasování 39 až 46 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 47 pro, proti, zdrželi se já bych řekl, že to bylo zamítnuto, ale můžeme ověřit. Ukončuji hlasování a byl zamítnut. 48 pro, proti, zdrželi se, přijat. A teď konečné hlasování ke stanovisku v pozměněné formě. Otevírám hlasování, jmenovité hlasování. Dva hlasy chybí. Dobře, ukončuji hlasování. 26 plus minus 13, 21 se zdrželi. Gratuluji Spravodajce. Vážení kolegové, děkuji vám za hodinu a půl hlasování. Ti, kteří musí teď místnost opustit, ať tak učiní. A protože e, trošku pokulháváme v čase, tak bych teď přišel rád bodu číslo 13. Chtěl se k němu co nejdříve dostat. E, poru 14, pardon. So, ladies and gentlemen, dear... Dámy a pánové, kolegové, nyní se dostáváme k bodu číslo 14, eh, což je informace k parlamentním volbám v, Albe, v Albánii, které, které se konaly 25. června. A rád bych dal slovo našemu váženému kolegovi, panu Edwardu, Eduardu Kukanovi, který vedl tuto delegaci jako pozorovatelskou delegaci do Albánie. Děkuji, vážený pane předsedo. Já jsem měl skutečně tu čest být v čele delegace EP do Albánie, sedmičlené delegace. Děkuji všem účastníkům za eh, velkou podporu a vynikající spolupráci. Jak víte, ty volby eh, byly výsledkem politické dohody mezi socialistickou stranou a opoziční demokratickou stranou. Tuto dohodu jsme přivítali, protože vytvořila novou politickou situaci v nás, následně po velmi napjaté politické situace. Eh, díky účasti demokratické strany eh, té opoziční strany, opoziční, hlavní opoziční, ze 114, 140 eh, eh, křesel socialisté vyhráli 74, přičemž 71 dostačovalo k vytvoření vlády, což tak socialistická strana právě činí, protože vlastně těch 74 křesel je Eh, celkem dobrá většina. 43 bylo pro demokratickou stranu, 19 eh, a 19 pro další stranu a 4 zbývaly rozděleny pro další eh, strany. 46,8 byla účast, což je vlastně lepší číslo, než se zdá, protože se započítává milion Albánců, kteří žijí v zahraničí. 70 eh, eh, voličů, tedy vlastně jenom těch, z těch, kteří žijí v Albánii, hlasovali. Eh, naše mise byla součástí mise OPSE a ODI. HR a Rady Evropy. My jsme se účastnili přípravy předběžného prohlášení, které bylo potom na tiskové konferenci eh, prezentováno a dostali jsme tuto zprávu. Eh, máte k dispozici. Já jsem o tomto hovořil již na eh, specifické skupině, která se věnuje pozorovatelským misím. Ukazuje se, že nebyl dostatečně kladen dostatečný důraz na politický kontext, ve kterém proběhly volby, což je velmi mírně řečeno. Na konci však bylo dosaženo dohody, dohody a Evropský parlament to vyjádření po, podpořil to vyjádření, eh, že bylo v tom smyslu, že volby byly svobodné a že byly zachovány základní svobody, avšak Ukazuje se, že byly zde určité problémy při provádění e, e, voleb a při provádění té politické dohody. Na tiskové konferenci jsem měl pří, příležitost důraznit hlavní závěry, které jsme uh, učinili. My jsme se rozdělili na volební den do tří skupin a všichni jsme měli za to, že ten volební den proběhl řádným způsobem. Objevily se informace o určitých nesrovnalostech, ale tyto nesrovnalosti nijak žádným zásadním způsobem nezměnily výsledky. E, zdůraz že zdůrazňujeme také, že jsme byli eh, pozitivně překvapeni či potěšeni těmi, eh, těmi výsledky té dohody eh, politické, které vznikly před volbami nebyly některé věci řešeny, zejména otázka depolitizace eh, volebních komisí. My jsme se spolehli na eh, albánské eh, úřady s tím, že toto je jedno z doporučení, které by mělo být uvedeno v život před příštími volbami. Dále jsme zdůrazňovali, zdůraznili, že je povinností všech politických sil pracovat na tom, aby byla znovu nastavena důvěra v politické politický proces a že všechny politické strany by se měly konstruktivně účastnit nového, nově zvoleného parlamentu. EU eh, e klade velký důraz na eh, vztahy s Albánií, což platí i o Evropském parlamentu a jde o to, aby tato země učinila eh, a implementovala reformy, které by směřovaly k posílili při, uh, při, postup přístupu. My eh, tento přístup podporujeme. A toto jsme také v bilaterálních setkáních eh, zdůraznili eh, s, při setkáních s prezidentem i premiérem i představiteli demokratické strany. Nová vláda bude mít za úkol implementovat všechny věci, které souvisejí s vstupem do EU, zejména reforma e, justice. A mm, Evropská unie je plně nasazena k tomu, že podpoří Albánie a další země na západním Balkáně, aby učinili nezbytné kroky k přístupu. E, Evropský parlament e, podporuje všechny tyto snahy v regionu. Děkuji, pane předsedo, tolik z mé strany. Eh, děkuji panu Kukanovi za eh, to úvodní vyjádření. Jak jste zmínil, bylo sedm účastníků této eh, delegace, dva za EPP, jedna za SED, jeden za EKR a dva za EKR a a také jeden zástupce za zelené. Dva kolegové se nyní hlásí do diskuse k této věci. Nejdříve pan Preda a pak pan Mezerič. Děkuji, pane předsedo. Ehm, nejprve bylo velmi obtížné mm, dospět k organizaci voleb, tak jak byly zorganizovány, jak všichni víte, došlo k politické krizi, která trvala velmi dlouho. Ehm, a to z důvodu, které jsou velmi časté na zemích Balkánu. Ehm, tady je dohoda mezi hlavními eh, aktéry, ehm, tedy mezi demokratickou stranou a sociálními demokraty. Díky této dohodě bylo možné, aby volby proběhly a to za dobrých podmínek. Já jsem byl eh, v jednom regionu společně s kolegou a byli jsme svědky dobré organizace, byl tam jediný problém a eh, to byla nízká volební účast ale jak víme, je to poslední dobou obecná ter- tendence v Evropě dochází k snižování účasti na volbách a v tomto duchu i s ohledem k dalším prvkům mohu říci, že volby proběhly dobře. Při- dvě připomínky k výsledku před volbami. Um, Premiér Rama měl pochybnosti o tom, zda mm, bude mít sám většinu, čekal dobrý výsledek, ale ne absolutní většinu. A vůdci demokratické strany byli přesvědčeni, že výsledek eh, oproti socialistům bude velmi těsný a hovořili a, a hovořilo se tady vlastně o určité tsunami Eh, Rama měl ale nakonec většinu a demokratická strana byla velmi vzdálená od prvního místa. Byl tam poměrně značný rozdíl mezi dvěma stranami a nedošlo k žádné tsunami ze strany e DP, tak jak se předvídalo. A eh, nedošlo ke spochybnění voleb nedošlo k žádnému novému zablokování očkování, což znamená, že došlo k určité normalizaci v Albánii. Samozřejmě, že teď je potřeba, aby Albánie pokračovala v započatých reformách nebo v přislíbených reformách a já doufám, že proběhne další kolo vyjednávání v tomto měsíci a, mm, nebo v budoucích měsících a v tuto chvíli nemá žádný smysl, abych eh, další věci tady zmiňoval. Now we come to Mr. A nyní pan Mezerič, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád zmínil dvě věci. Bez Kdyby nebylo práce pana e, Kukana, bylo by velmi obtížné dosáhnout dohody na tom závěrečném prohlášení a on skutečně musel nasadit veškeré diplomatické úsilí abychom eh, toho kompromisu v tom vyjádření dosáhli. Eh, za druhé chci říci, že eh, důležitým výsledkem voleb je to, že se konaly a že se konaly za normálních okolností. Nicméně je třeba poznamenat, že ta politická dohoda, která vlastně umožnila ty volby a která takto v takovémto přiměřeném eh, míře, že tato dohoda využila mm, zvláštní právní prvky, což by nemělo být jakousi, eh, jakýmsi pravidlem, že by taková právní dohoda mohla vlastně nahradit stávající právní eh, rámec. To by se nemělo stát pravidlem. Děkuji. Pan Frank Engel, prosím. Děkuji, Davide. Chtěl jsem se také připojit k poděkování pro kolegu Kukana, který se ujal vedení naše, naší delegace v Albánii a to opravdu eh, vynikajícím způsobem. A bez pochyby to pro něj také bylo náročné eh, sdělit naše politické stanovisko vůči ostatním eh, k těmto volbám a prosadit ho. Já jsem eh, v Albánii byl toho názoru, že OSC, e eh, že, že tam chtějí udělat hm, um, chtějí postupovat tak, že se to v podstatě měří podle jakýchsi účetních eh, kritérií, potom se objeví statistikové, kteří řeknou, ano, bylo tady více než 3% podů eh, eh, v těch formulářích, kde nebylo vše vyhodnoceno jako vynikající, takže to vlastně bylo špatné. Ale tak to prosím nejde. Uh, já nevím, co si ti lidé představují, ale v kontextu Albánie, kde to vůbec bylo vše velice obtížné, a ty to, Davide, víš, jak obtížné bylo vůbec se k těm volbám dopracovat, a potom ty volby nakonec proběhnou v poměrně mírové atmosféře. Byly to pravděpodobně no, první víceméně normální volby v Albánii za tři desetiletí a ten výsledek byl víceméně akceptován, což také nebylo eh, zde běžné. A potom mm, se stá, že někdo nastoupí a řekne, to nás nezajímá, technicky ty volby byly prostě špatné. Interně jsme se o tom radili v Tyraně, jednali jsme o tom a shodli jsme se, pokud se dobře pamatuje na tom, že je pro nás obtížné hmm, se dále účastnit těchto exercicí, eh, které jsou vlastně uměle vynucené když eh, tady eh, máme pozorování voleb a když tam máme ehm, mm, takový výsledek, kdy vlastně eh, vše proběhne v míru, může to pokračovat, tak my přece se k tomu nemůžeme stavět tak, eh, že řekneme, politický kontext eh, je vedlejší a teď je důležité, že na třech místech si někdo myslí, že pozoroval, že něco nebylo provedeno řádně a pak se to někde poznamená v nějakém mm, formuláři, nikdo nemůže zkontrolovat, jestli to tak bylo doopravy, takže a pak se to všechno spochybní. To je pro mě nepřijatelné v roli, kterou má Evropský parlament při pozorování voleb, toto nemá smysl. To je poprvé, eh, nebo eh, tak to to není poprvé, co mě něco takového uhodilo do očí. o OSCE tady má opravdu mnoho pozorovatelských voleb a já, si mám, já mám stále více ten dojem, že pro nás je něco takového vlastně nesmyslné, aby oni pro nás dělali takto tímto způsobem pozorování voleb. Děkuji. Ještě někdo z kolegů by rád něco eh, řekl. Pokud tomu tak není, tak bych rád poděkoval panu Kukanovi za in, eh, detailní informace o volbách a děkuji také všem kolegům za jejich vystoupení a jejich příspěvy. Dostáváme se nyní k bodu číslo 15, což je všeobecný rozpočet Evropské unie na finanční eh, eh, rok 2018 a to ve všech jeho částech. Připomínám, že tady jde o dvě eh, oddělené, ale propojené věci. Jednak Eh, připomínky k návrhu rozpočtu předloženého komisí a potom budeme přijímat k tomu stano, eh, stanovisko k eh, usnesení. A já dávám slovo panu Prédovi, aby nás seznámil se svým stanoviskem a jeho představami o návrhu rozpočtu a navrhovaných, navrhovaných změnách. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve um, bych řekl, že eh, jsem zpravodajem eh, k stanovisku eh, z vlastního podnětu a tady jde o 2,5 miliardy euro v sekci 4a. To je to, co navrhuje komise a já si myslím, že s ohledem na výzvu, které čelí Evropská unie ve svém sousedství a obecněji na mezinárodním scéně, snížit rozpočet na zahraniční politiku, to není eh, strategicky vhodné. Eh, v Evropské unii i v členských státech je tady konsenzus, že je potřeba zaměřit se na hluboké příčiny krize No, migrace, eh, terorismu, extremismu a radikalizaci. Takže tady, eh, jak víte, se shodneme. Musíme řešit ty hluboké důvody, ale tam přece není možné to udělat, když eh, rozpočet na zahraniční záležitosti snížíme. Je to právě naopak, měli bychom ho navýšit. A proto e, požaduji, aby se zohlednila výzva zahraniční politiky a aby e, ta příslušná sekce byla e, navýšena alespoň na tu marži v návrhu 230, o 230 milionů. Pokud jde o, další věci, tak zmíním několik priorit, kde by rozpočet měl být posílen podle názoru našeho výboru. Podle mě je důležité konkretizovat naši angažovanost, pokud jde o západní Balkán a měli bychom zvýšit fondy IPA pro země tohoto regionu, zejména v oblasti politických reform v souladu s, a slaďování s evropskými aky. Tím spíše komise navrhuje snížení o 90 milionů euro. Druhá připomínka. Musíme více podpořit naše sousedství na jihu eh, i na východě. Rozpočet komise eh, ovšem stanoví velké snížení v rozpočtu nástroje Evropského sousedství pro jižní země, země jižního sousedství Evropy, zejména pokud jde o lidská práva, a řízení a mobilitu. Tady je potřeba navýšit zdroje k těmto účelům, protože pouze pak bude možné pustit se do hlubokých příčin krize a tímto způsobem budeme schopni podpořit, ukázat naši podporu jižnímu eh, regionu, regionu na jich od Evropy. A potom, pokud jde o východní země, tak tam také navrhuji, abychom zašli také dále za třetí. Navrhli jsem navýšení rozpočtu eh, pro nástroj eh, pro lidská práva a demokracii, protože to jsou věci, které jsou stále více ohrožovány a myslím si, že řešením je hájit tyto hodnoty tím, že jim bude eh, přidělena náležitá důležitost také i z finančního pohledu. Čtvrtá připomínka. Vítám fakt, že zdroje přiděleny v rámci návrhu rozpočtu komise se vrátily na úroveň před rokem 2017 a já doufám, že nedojde ke škrtům eh, v oblasti tohoto nástroje, který je tak důležitý pro externí aktivity Evropské unie. Za páté, Vítám a podporuji navýšení rozpočtu pro přípravné akce, pokud jde o výzkum v oblasti obrany. To je velice důležité, abychom vypracovali větší spolupráci v Evropské unii. Poslední poznámka, strategická komunikace, pokud jde eh, o eh, cyber, kyberútoky, Tady navrhuji, abychom si vyčlenili více prostředků, abychom vhodně mohli zareagovat na tyto výzvy. To jsou tedy priority, které navrhuji a které budou strukturovat rozpočtové pozměňovací návrhy, které předložím tento týden. Jsem samozřejmě otevřen stínovým zpravodajům a jejich návrhům. Doufám, že naše jednání bude produktivní. Děkuji. Merci, Christian. Děkuji, Kristiane. Kdo by rád reagoval stínový zpravodaje? Začneme Ninou Gil za SAD, prosím. Děkuji. Děkuji, Kristiane. Sdílím vaše obavy, pokud jde o ty škrty eh, v kapitole 4, pokud jde o, eh, jak o závazky, tak také o rozpočtové určení. Vzhledem k tomu, že e, se potýkáme s tolika problémy, je to skutečně toto není řešením takto škrta. Takže podporuji, že Eh, voláte potom navýšení o 230 milionů, které by bylo plně rozpočtově určeno, ale pokud jde o předvstupní nástroje, kde je navýšení pro Turecko, kterým by se mělo, které, kde by se měla podpořit reforma Eh, podpořit reformy. To není s politickou, v souladu s politickou realitou, když se podíváme na to, co se děje v Turecku. A to mě překvapuje. A když se zeptáte komise, tak eh, vy, vysvětlují to tím, že se pomaly peníze, velmi pomalu peníze vyplácely v minulosti a to se teprve teď rozjíždí. Nicméně, jak říkám, je potřeba podívat se na stávající politickou situaci, kde vidíme eh, velké kroky zpátky schodky, velkou regresi a kdy ten proces byl zmrazen a pozastaven, tak není to tak, že vlastně vysíláme určité sdělení těmi našimi kroky politickými, ale v tom rozpočtu je něco jiného. My potřebujeme tlačit na to, aby zde probíhaly odstavní reformy. Vím, že komise říkala, že bude eh, navrhovat celý balíček na eh, podzim, který eh, zohlední tyto věci, který podpoří občanskou společnost, ale tím, že, ta, že tím, že bychom tyto peníze dali do určité rezervního balíčku, dokud nebude toto rozhodnuto. To by bylo jasné sdělení Turecku. Pro nás eh, jako SAD je, jsou také znepokojící škrty pro, stře, pro středomoří 240 milionů eh, euro, které by měly naplnit závazky bruselské eh, konference pro Syrii, Jordán a další země. A zdá se mi, že se jenom jaksi přesouvají ty peníze. A pokud jde o Sýrii, tady bychom neměli vlastně zapomínat i na jiné země, Tunizi, Tunisko, Egypt a Libii. Znamená to, že je potřeba investovat eh, do strategických partnerství, jako je Asie, což je region, kde eh, dochází k velkému rozvoji střední vrstvy a také investovat do Latinské Ameriky. Pokud jde o externí investiční plán, tady by ty peníze neměly být stahovány z těch dlouhodobých priorit na nějaké středně a krátké době. Takže já budu navrhovat pozměňovací návrhy, které budou zohledňovat tyto moje výhrady a těším se na spolupráci s panem zpravodajem, tak abychom došli Eh, vhodnému rozdělení financí pro externí vztahy, pro vnější vztahy. Děkuji. Mm, nyní a, a nyní pan Fistisen za EKR. Eh, Děkuji jako stínový eh, zpravodaj eh, za EKR k tomuto eh, tématu. Děkuji za úvodní poznámky. Našmi tradičně podporujeme reformy a Jde, jde však o to, aby to bylo činěno správně tím nejlepším možným způsobem. Víme, že závazky a rozpočtové příděly se vlastně nesetkávají na konci tohoto víceletého plánu, takže pro nás je důležité, abychom nacházeli v rámci rozpočtové reformy eh, vhodná řešení pro EKR je důležité, abychom k tomu přizpůsobili přistupovali strategicky. Souhlasíme s tím, že jsou tady eh, některé nedořešené věci, zejména v oblasti sousedství, politik sousedství na Blízkém východě a také v subsaharské Africe, kde bychom se měli uh, snažit pracovat nejenom v rozpočtu, ale také v našich dalších aktivitách flexibilněji, protože víme, že eh, když dojde na nějakou krizi, nejsme schopni mm, eh, flexibilně reagovat, protože ten rozpočet je velmi přísně kontro, eh, kontrolován a mm, to vlastně vidíme také v té situaci nyní s Tureckem a dohodami s Tureckem. Uh, my souhlasíme se skupinou SAD, že zpráva o Turecku by měla mít návazné kroky v této práci rozpočtové a my bychom tedy eh, v tomto smyslu podpořili eh, eh, návrhy, které nebo podpořili návrhy, které se budou týkat eh, rozpočtu pro Turecko, to znamená jeho zmražení, dokud se zmrazení nedojde k nějakým rozhodnutím. Budeme pracovat se spravodajem eh, takovým způsobem, aby EKR bylo schopno podpořit celé to eh, stanovisko a budeme tedy pracovat i na těch pozměňovacích návrzích. Děkuji. Další, další je prosím Sabin, paní Sabina Lézing. Děkuji. Kolegyně a kolegové, naše nejvýraznější námitky se týkají aspektů, které pan Preda zmínil závěrem eh, svého úvodu. Podle našeho názoru o rozpočet Evropské unie musíme stále více nasměrovat k militarizaci Evropské unie a také eh, k výzkumu v oblasti výzbroje, eh, k posílení pevnosti Evropa k různým eh, geopolitickým účelům, tedy to stále více využíváme a my si myslíme, že to je vlastně odklon od těch původních účelů, kdy jsme chtěli mít humanitární nouzovou eh, pomoc, rozvojovou pomoc a rozvoj, eh, peníze na rozvojovou pomoc. A z tohoto důvodu uh, se eh, charakter našich pozměňovacích návrhů nezměnil, takže my opět předložíme pozměňovací návrhy, které budou kráčet proti zvyšování nákladů na zbrojení a eh, nebudou posilovat eh, takové věci, jako je ten dnes odhlasovaný nástroj pro stabilitu a mír. To, jak to tam bylo odhlasováno, tak to nám nevyhovuje. Eh, chceme humanitární pomoc a spíše ozbrojování. Děkuji. Děkuji, pan Sule. Děkuji, pane předsedo. Nejprve eh, jako stínový zpravodaj bych chtěl poděkovat zpravodaji za slova úvodem. Sdílíme vaše obavy, pokud jde o oslabování naší role, pokud jde o mm, tu e, čtvrtou sekci. Evropská unie by měla být e, více angažovaná, více než kdykoliv v minulosti, v našem sousedství a i globálně. Také litujeme snižování e, IBA v rámci okruhu čtyři. Ehm, protože tady bychom měli mít větší závazky, pokud jde o potenciální kandidáty, zejména s ohledem na problémy, kterými někteří z nich procházejí. Doníváme se, že finanční prostředky by měly být co nejvíce přeskupeny, tak aby podporovaly občanskou společnost a přejeme si transfer prostředků do evropského nebo prostřednictvím evropského nástroje pro demokracii a lidská práva, abychom například podporovali novináře, aktivisty, občanskou společnost a nezávislé hlasy. Pokud jde o ICSP, tak víte, jak jsme ukázali během hlasování dnes dopoledne, litujeme, Eh, větší militarizaci tohoto nástroje a financování vytváření kapacity um, um, militarizace sousedních zemích a my bychom chtěli toto zasadit do vhodného právního eh, rámce, což je CFSP. Pokud jde o financování výzkumu, tady jsme proti navýšení podpory E, výzkumu obrany. Myslíme si, že tady bychom měli mít lepší pooling a sharing a e, měli by se e, mělo by se více vycházet ze směrnice o zakázkách oblasti obrany z roku 2009 a dále. Podporujeme iniciativu um, tu iniciativu zavést 1,2 milionu euro pro eh, podporu eh, delegacích, kde zatím ještě k tomu nedošlo. Děkuji. Thank you, colleague Sully. Děkuji kolegovi Sulemu. A kdo další by chtěl promluvit? Nikdo další? Tím se dostáváme k několika informacím z mé strany. Závěrečná lhůta pro pozměňovací návrhy um, k rozpočtu eh, bude 11 eh, hodin 13. července, to znamená za dva dny. A o pozněcích návrzích se eh, v AFETu bude hlasovat 30. až 31. srpna. Chtěl bych připomenout, že členové výboru AFET by měli v podstatě předkládat pouze takové pozměňovací návrhy, které se týkají rozpočtu v kompetencích AFETu. Jsou to zejména Eh, MFF eh, externí finanční nástroje a dále máme také pravomoce k okruhu 5 administrativní záležitosti eh, rozpočet ESVČ e v oblasti administrativy. Další bod výměna názorů s ministrem zahraničních věcí. Um, Výměna názorů s Aymanem Safadím, ministrem pro zahraniční věci a pro osoby žijící v zahraničí Jordánského Hašimovského království. Přivítáme ho v našich řadách. Ladies and gentlemen. Eh, dámy a pánové, eh, vážení kolegové, nyní se eh, dostáváme k bodu číslo 16 a musím říci, že je mi velkou ctí, že mohu mezi námi dnes dopoledne na našem výboru uvítat ministra pro zahraniční věci a pro osoby žijící v zahraničí, pana Jordánu, pana Aymana Safadího jsme velmi poctěni touto návštěvou a velice se těšíme na tuto rozpravu s vámi. Vaše excelence, nejprve bych chtěl zdůraznit, že Jordánsko je klíčovým partnerem pro Evropskou unii. Vaše země hraje nesmírně významnou úlohu při podpoře stability a umírněného přístupu a tolerance mezi náboženstvími na středním eh, východě. A v prosinci 2016 byl přijat eh, kompakt EU-Jordánsko, kde se vytyčil rámec pro posílení politické angažovanosti a spolupráce. Eh, Velmi eh, napětě očekáváme vaše slova, pokud to strategické partnerství EU a Jordánska a zajímají nás samozřejmě také klíčové reformy eh, v rámci eh, Jordánsko 2025 Národní vize a strategie. Ehm, Máme zde konflikty v, Syrii, v Syrii, Iráku, eh, krizi v eh, zálivu a to vše ovlivňuje eh, stabilitu vaší země. Jordánsko se hrává strategickou roli v regionu, zejména v koalici proti ISIS a proto vítáme posílení úsilí Jordánska v oblasti bezpečnosti, výsvědných služeb a v potírání eh, společné eh, hrozby terorismu. V Jordánsku je registrováno více než 658 tisíc syrských uprchlíků eh, a to velmi ovlivňuje jordánskou infrastrukturu, přírodní stroje, ekonomiku, zaměstnanost a vzdělávání. Jak víte, Výbor AFET Amán navštívil dvakrát v únoru 2015 a v lednu 2017. A během těchto návštěv naši poslanci byli svědky eh, situace, viděli, kolik uprchlíků eh, potřebuje naléhavou podporu. A my nyní eh, velmi rádi vyslechneme vaše názory, si vyslechneme vaše názory na uprchlickou situaci ve vaší zemi. Budete hovořit asi 15 až 20 minut a my poté budeme mít také prostor na diskuzi. Nejpozději ve 12.30 budeme naši schůzi uzavírat, ale eh, budeme tady mít tedy prostor eh, na to si vás vyslechnout a na diskuzi. Děkuji. Nejprve bych chtěl říci, že jsem velice poctěn touto příležitostí setkat se eh, s vaším výborem a vašimi poslanci. Děkuji vám za tuto příležitost a doufám, že budu eh, schopen eh, pustit se s vámi do otevřené konverzace o výzvách, kterým v našem regionu čelíme. Evropská unie a Jordánsko mají velmi solidní partnerství, máme společná přesvědčení, sdílíme hodnoty, eh, chceme společně eh, podporovat a šířit mír a stabilitu na Středním východě. Eh, já hovořím o dvou regionech, Evropská unie a mm, Střední východ, ale paní Mogherini hovořila o tom, jak je to vše spojené. Myslím si, že ty eh, poslední události to opravdu prokázaly. Naše partnerství se v, v průběhu leta rozvíjelo a já jsem hrdý, že je to partnerství, které nám umožnilo eh, být velmi prospěšní ve rozkolísané části světa a jsem, jsme velice eh, vděční v Jordánsku za obrovskou podporu, kterou jste nám poskytovali v minulých letech. Eh, nejen eh, když jsme čelili velkému uprchlickému břemenu, když to začalo v Sýrii, ale po mnoho let jste nás podporovali Pomáhali jste nám rozvíjet naše kapacity eh, a čelit dopadům eh, regionálních krizí, kterých je bohužel mnoho. A podporovali jste nás i v našem úsilí postavit naši ekonomiku na nohy a rozběhnout. I za to vám děkujeme. Jsme velmi hrdí na toto partnerství. Doufáme, že se bude posouvat vpřed v duchu přátelství, otevřenosti upřímnosti. Eh, Jordánsko bude i nadále moderátním hlasem ve středním eh, východě a budeme usilovat o společný cíl míru a stability a utváření příležitostí. Velmi vám děkuji a doufám, že Eh, ten náš rozhovor bude velmi plodný, nechci hovořit eh, příliš, abych tady eh, nebyl v pozici někoho, kdo sem přijde a přečte své stanovisko. Pokud jde o naši vizi Jordán, Jordánsko 2025, Reformy jsou u nás nezbytné. Myslíme si, že to je jediný způsob, jak vybudovat budoucnost, kterou si zasloužíme. Ehm, ehm, více než 70 naší generace je mladší 30 let. Máme mladou generaci a proto chceme vytvořit eh, takové prostředí, kde bychom mohli využívat eh, potenciál mladých mužů a žen v Jordánsku. Jsme zemí s velmi omezenými zdroji, ale vždy jsme eh, hrdí na nás, na to, že dokážeme investovat do našeho hlavního trumfu, a to jsou lidské stroje. Chceme, aby naše mládež mohla realizovat svůj potenciál a chceme vytvářet takové prostředí, které by umožnilo pokrok a rozvoj mládeže, ehm, svobodu pro jejich rozvoj. A my chceme zajistit, že i nadále budeme kráčet vstříc demokratičtějšímu prostředí, ehm, Chceme mít eh, dobře nastavený proces rozhodování a chceme umožnit eh, mládeži, aby se mohla rozhodování v budoucnosti účastnit. Eh, jeho výsost předložila šest diskusních dokumentů a tam se právě řeší reformy v mnoha oblastech, v oblasti právního státu, ehm, řád větší účast žen a mm, posílení postavení žen a větší eh, účast všech Tedy chceme mít demokratičnější společnost, otevřenější, transparentnější. Za tím účelem musíme investovat do lidských zdrojů a jejich rozvoje. Proto jsme přijali desetiletou strategii, která nám umožní vytvořit podmínky příznivé pro rozvoj lidských strojů, pro lepší vzdělávání a kvalitnější vzdělávací systém. Pokročili jsme s tímto cílem a naše komise završila práci na nejobsáhlejší reformě soudnictví, kterou jsme kdy měli a parlament se v tuto chvíli eh, zabývá legislativou, eh, která by eh, umožnila lepší právní stát, transparentnější efektivnější soudnictví a soudní spory které přispějí k vytvoření no, příznivějšího prostředí. Chceme, aby ten rozvoj byl komplexní. Nezaměřujeme se pouze na lepší fungování hospodářství, ale chceme mít i lepší zprávu věcí veřejných, tak aby každý aspekt a rozměr naší práce vycházel um, nebo se zlepšoval. Budeme tady mít eh, komunální volby a zaměříme eh, se tedy decentrálně, tak aby bylo možné zvolit lokální zástupce, kteří eh, sami určí lokální priority. Bohužel nejsme ostrovem, nejsme izolovaní, jsme v regionu, kde bohužel dochází uh, k mnoha závažným krizím, které měly velký dopad na naši situaci. Před několika lety jsme měli růst asi 8% a teď mm, je to asi 2,2%. Ztratili jsme eh, partnera Iráka a tam jsme ztratili náš trh i v Sýrii a um, tím pádem uh, export eh, poklesl a eh, máme tady více než 1,3 milionů eh, uprchlíků, což je asi 20 našeho obyvatelstva. Máme 170 tisíc studentů, kteří jsou z řad uprchlíků a nyní v našem vzdělávacím systému a máme také málo vodních strojů a teď je nyní eh, sdílíme s, více ne, eh, s navíc s dalšími 20% uprchlíků. Eh, máme tady 35 nezaměstnanosti mládeže, 18 nezaměstnanosti obecně, takže to samozřejmě není příliš, nebo není to pouze způsobeno našimi politikami, eh, trpí to zkrátka dopady té regionální krize to ovlivnilo náš rozvoj. Snažíme se dělat, co je v našich silách, s podporou přátel, jako jste vy, ale musím, musím říct, že jsme velmi vděční, že bylo možné některé dopady zmírnit, ovšem ten úkol je opravdu značný. Budeme dělat vše, co je v našich silách, abychom mohli tlumit negativní dopady těchto událostí, těch obtížných um, podmínek budeme i nadále potřebovat vaši pomoc. Je tady určité, určitá únava dárců, eh, nebo mm, my tady sedm let po krizi už nemá, nemáme potřebu pouze eh, eh, uprchlické pomoci, ale opravdu rozvojové pomoci. Když uprchlíci přišli, bylo jim 10 nebo 11, tak teď jim je již 17 nebo 18 let. To znamená, že jsou ve věku, eh, kdy jsou často eh, nabíráni teroristickými organizacemi, pokud jsou frustrovaní, takže my se snažíme posílit situaci těchto lidí, zlepšit jejich situaci tak, aby nebyli tak eh, náchylní k náboru teroristů, k radikalizaci a tak dále aby eh, tito eh, radikálové nevyužívali jejich zoufalé situace. Chceme vytvořit lepší budoucnost a podmínky, eh, které mm, by jim mm, umožnili lidem využít svůj potenciál. Samozřejmě se s krizí je spojená také hrozba terorismu, které všichni čelíme a nedávno se hovořilo o tom, jak je pro nás pro všechny důležité řešit tuto výzvu, a to nejenom vojensky a na bezpečnostní úrovni, ale že je třeba čelit ideologii nenávisti, eh, díky, ze které teroristé vlastně těží a Eh, na které se zakládají eh, jejich náborové plány. My se na to zaměřujeme. Teď samozřejmě dochází k osvobození od Dáješ. Vidíme velký eh, pokrok také, pokud jde o raku, ale to byla ta snažší bitva. Teď ta dlouhodobá bitva bude pokračovat protože ti bojovníci um, budou zahořklí, protože jejich iluze se sesypaly a my proto musíme být velmi bdělí a posílit spolupráci, protože největší bitvou, která nás čeká, je naše schopnost uh, odhalovat tyto uh, lidi a aby společnost jim nepropadala. To je naše největší výzva a my musíme být naprosto jednoznační a velmi e, přímí. Musíme věci pojmenovávat pravým jménem a musíme e, ře- e, hovořit a řešit skutečné příčiny toho zla. My musíme vytvořit prostředí naděje. Potřebujeme naději v tomto regionu a to bude možné jen díky politickým reformám, které dají lidem prostor, dodržování lidských práv, což by znamenalo, že lidé budou mít příležitost seberealizace, vytvořit ekonomické a sociální příležitosti. Potřebujeme politický horizont, ekonomický horizont. To je něco, eh, oč my v Jordánsku usilujeme, budeme na tom i nadále pracovat a doufáme, že budeme schopni toho dosáhnout s podporou přátel, jako jste vy. Eh, již nebudu svůj projev protahovat. Dám prostor také vám, abyste mohli podnítit další diskuzi. Eh, jistě tady budou další důležité věci, jako je příměří v Sýrii, eh, Irák a další témata, která podle vás budou důležitá. Eh, závěrem ještě jednou zopakuji, že jsme nesmírně vděční za podporu, kterou nám poskytujete a jsme velmi hrdí na naše vzájemné partnerství. V minulosti to bylo velmi prospěšné a jistě eh, to přinese mnoho dobra i v budoucnosti, eh, protože nebudeme řešit pouze ty hrozby a výzvy, které nás ohrožují, ale chopíme se i příležitostí, které zde bez pochyby jsou. Je to velká čest být zde. Děkuji. Děkuji, pane ministře Safari, za eh, vaše zajímavé eh, poznámky eh, na úvod naší diskuse. Než předám slovo kolegům, dovolte mi, abych nejprve přivítal také liodánského vysance v, v Bruselu, pana Josefa Ebania. Jsme rádi, že vás máme mezi námi a možná víte, že já bych rád ještě také přivítal diplomaty z Kuwaitu, kteří jsou teď na studijní cestě v Evropském parlamentu. Vítám přátelé z Kuwaitu. Tak a teď začneme s naší diskusí a první řečník je samozřejmě předseda delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku, paní Bahiza Matias. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste mi udělal slovo. A prosím, dovolte mi, abych eh, hovořila ve své mateřštině, tugalštině. Ano, tak ještě jednou srdečně děkuji za to, že jste mi udělili slovo a já bych chtěla um, poděkovat panu ministrovi, pana, si přivítat pana Safad, jeho excelenci. Před krátkou dobou jsem měla možnost už se s ním setkat v rámci naší návštěvy v Jordánsku. To byla delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku a byli jsme tam konci května tohoto roku v Jordánsku, jak už jsem říkala, tak jsme měli příležitost eh, potkat pana ministra. Tato cesta byla cest osma ehm, osmé meziparlamentní setkání, eh, tedy mezi Evropským parlamentem a Jordánským parlamentem. A já a kolegové z delegace jsme byli velice vděční nejenom za eh, způsob, jakým jsme byli přijati, ale i za um, bohatou výměnu názorů a za naše rozhovory, které jsme vedli k různým tématům, nejenom otázka syrského konfliktu, ale také témata, která se týkají celého regionu. Palestiny například. Um, a líbilo se mi, jak se k těmto otázkám jsme se všichni stavili. Chtěla bych ještě říct, že se všichni budeme dále zasazovat uh, za uh, to, abychom zvolili celostní přístup a aby tady byla velmi úzká spolupráce mezi evropskými institucemi a jordánskými úřady a vládou. Jde tady o boj proti terorismu, o bezpečnostní politické výzvy v tomto regionu, ale Taky eh, to vnímáme jako závazek, jako společnou zodpovědnost a proto se velice silně zasazujeme za to, abychom i dále měli velmi úzké vztahy mezi evropskými institucemi a eh, jordánskou vládou. K tomuto tématu bych ještě ráda dodala, že eh, jsme o nich mluvili i během naší cesty. Budeme Eh, se angažovat nejenom v humanitární pomoci, ale postaráme se také o finanční podporu Evropské unie eh, pro Jordánsko a jak víte, tak eh, pro naši delegaci je velmi důležité, jaké podmínky se ukládají jordánským úřadům, co se týče úvěru, které přicházejí z Evropské unie. To znamená, že zájem, který projevujeme tedy všichni členové delegace pro vztahy se země Mašrek. Eh, tyto věci jsou pro všechny členy delegace velmi důležité. A zároveň nám leží na srdci nerovnováha. Nerovnováha eh, mezi, eh, my se podíváme na bilanci Evropské unii a Jordánska, to se týká obchodnu, obchodní výměny obou zemí. To je velmi, dopadá velmi negativně, tedy ve prospěch Eh, pardon, ve prospěch Evropské unie už se tady udělali některé kroky, eh, tak aby původní pravidla, pravidla původu, týkající se původu zboží, byla zjednodušena a chtěla bych dodat, že ze stejného důvodu budeme i nadále pracovat na tom, aby eh, se zjednodušovala označování původu zboží a budeme se zasazovat za to, aby ona nerovnováha, která teď existuje v obchodní bilanci mezi Evropou a Jordánskem, aby se stále více snižovala a aby tady byla větší spravedlnost, protože přeci chceme eh, spolupracovat na partnerské úrovni. Aby to byly eh, oboustranné vztahy, vzájemné vztahy, abychom eh, byli si rovni, na tom chceme dále pracovat. Nevím, jestli pan Safady je informován o tomto eh, v Evropském parlamentu byla eh, zřízena pracovní skupina. Tato pracovní skupina byla, eh, vznikla v rámci výboru INTA, ten je zodpovědný za mezinárodní obchod a tady máme konkrétní pracovní skupinu, která se snaží o to, aby se ona označování původu zboží zjednodušila tak, aby obchodní výměna byla zlepšena. My máme neustálý kontakt s touto skupinou a proto máme možnost získávat veškeré informace eh, k tomuto tématu. Můžeme je čas předávat dál a chtěla bych také využít příležitosti a přivítat pana Veslance, s ním také budeme hovořit. Chtěla bych ještě jednou vám říct, že eh, zpráva o naší cestě z května už je téměř hotova a v této zprávě, tuto zprávu předáme dál a v každém případě máme radost z toho, že jste dnes mezi námi v parlamentu. Děkuji. Děkuji, vážení, eh, vážná kolegyně, za toto příspěvek. A teď, pane ministře, jak se k tomu postavíme? Eh, máme tady osm kolegů, kteří by se rádi přihlásili o slovo. Eh, už jich deset teď protože vy budete odpovídat, takže budeme mít otázky, odpovědi, otázky, odpovědi jakkoliv budete chtít, dobrá, tak to uděláme takto. Někdy mm, je to trošku nudné, když promluví 10 řečníků a vy pak musíte odpovídat na 25 bodů. Takže eh, krátká poznámka, krátké otázky a potom krátká eh, odezva pana ministra. Začneme panem Predou. A dvě minutky, prosím, maximálně. Děkuji, pane ministře, za to, že jste zavítal mezi nás. Děkuji za to eh, že k nám hovoříte. Um, pan předseda je přísný, takže rovnou položím otázky. Um, k počtu syrských uprchlíků. Vaše vláda hovoří o 1,3 milionech, ale mm, náš komisař Hahn v červnu když Federico Mogherini oznamoval fakt, že od roku 2015 3 miliardy euro byly vyčleněny eh, pomoci na spolupráci, tak se hovoří o 615 tisíci uprchlících. Takže to je vlastně mm, polovina, to jedno číslo je o polovinu menší. Eh, jak je možné, že je tady tento rozdíl? A pak by mě zajímala současná situace na hranici. Stále ještě přijímáte syrské uprchlíky? To je první otázka, která souvisí s počtem uprchlíků a se současným stavem okolností. A potom za druhé vojenská cvičení eh, která společně vedete s USA. Máte tady nějaký harmonogram? pro budoucí operace a dále by mě zajímalo vaše vyjádření k současnému stavu toho, čemu se zde říká a i jindy v Evropě e, řešení dvou států. Jak vnímáte současný stav věcí? Myslíte si, že s novou americkou administrativou se to někam posunulo, nebo naopak? Děkuji vám za to, že jste tady, pane předsedo. Dodržel jsem čas. Ještě méně než dvě minuty. Ano, za to vám velice děkuji ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane kolego. Nejprve bych rád odpověděl eh, z kolegovi, který má kontakt se zeměmi Mašrek. Mě, I mi potěšením jsem eh, chci říct, že to, tyto zhodnocení děláme na roční bázi. Eh, pro nás bylo velice užitečné mm, svést tuto výměnu názoru. Byla to výměna, takovéto výměny jsou vždycky velmi užitečné protože nám pomáháte eh, vyřešit některé otázky a my pochopíme také mnoho otázek, takže to bylo potěšení vás moci přivítat a budeme se těšit na příště a doufám, že budeme moci toto dělat systematicky a že to bude eh, budou i nadále. Tak vaší otázce, pane kolego, eh, Velbur se vyjadřila stejně stručně jako vy, co se týče diskrepancí v těchto číslech, je to velice jednoduché milionů e, Syřanů máme asi 650 tisíc z nich plus minus se zaregistrovalo jako uprchlíci. Ehm, mnozí e, e, se, rozhodli se neregistrovat. Mm, přišli, ale nejsou registrováni jako uprchlíci. Mnozí přišli před krizí a řada jich přišla, jak víte. Tyto dvě země jsou velice blízko vedle sebe, je tam spousta rodinných ehm, vazeb ehm, a manželství, takže spousta z nich se rozhodla se neregistrovat. Těch 650 tisíc, to jsou ti, kteří se registrovali, ti jsou v organizacích 1, 3 miliony. To je celkový počet Syřanů, kteří jsou v naší zemi. A dovolte, eh, říct toto. Eh, máme tady pár uprchlických táborů, ale více jak 90% Syřanů eh, tady není registrováno. Mm, mm, ta zbytek z nich jsou rozptýleni po celé zemi, jsou integrováni do naší společnosti eh, v, v různých vesnicích. Sotva tady máme město nebo vesnici, kde byste neměli syrského, ehm, kde by syrská rodina je nepřijala. Eh, takže proto tato čísla. Eh, mluvíme o 1,3 milionech, 650 ehm, tisíc z nich jsou registrovaní a zbytek ne. Eh, vojenská cvičení. Eh, nejsou tady žádná konkrétní vojenská eh, cvičení, která by se vztahovala k syrské krizi. Jordánsko, mm, jordánské vojsko po celá léta tady má partnerské vztahy s evropskými zeměmi a s Američany jako součást spolupráce v NATO, země, která dělají vojenská cvičení. Ehm, to občas ehm, Eh, Legal Lion byl například poslední eh, cvičení a eh, to, to, ti se už angažují už dlouhá léta, jsou to různé vojenské jednotky z, z Jordánska, z Evropské unie. E, to znamená, není tu žádné konkrétní vojenské cvičení, které by bylo přímo spojeno se syrskou krizí a které by probíhalo na hranici. Řešení dvou států, ano. Opravdu v Jordánsku si myslíme, že e, e, tady tento, toto je klíčový konflikt v regionu. Tady je zapotřebí dosáhnout míru, je zapotřebí vyřešit tento konflikt na základě řešení dvou států. My si myslíme, že to je jediná možnost, jak tento konflikt vyřešit. Eh, řešení dvou států by konečně mělo vyplynout ve vytvoření palestinského státu mm, z podle hranice z roku 67 a to by pak umožnilo životaschopný palestinský stát, dva státy, které by se vedle sebe žili, které by se vzájemně akceptovaly. A v Jordánsko v březnu jsme tady měli arabský summit a Eh, podařilo se nám znovu nastartovat arabskou iniciativu. Myslíme si, že to je nejobsáhlejší nabídka pro, eh, pro mír eh, a to by to pak vedlo k usmíření mezi Izraelem a všemi členy Arabské ligy. Nemluvíme tady pouze o zachování o míru, ale o ukončení konfliktu a usmíření. Tato iniciativa je nabídkou pro další jednání, je to nabídka, kterou máme před sebou a doufáme, že Izraelci budou připraveni se angažovat a v těchto jednáních to by konečně e, vedlo k míru, k trvalému míru, který by lidé mohli, lidé e, by tak to mohli akceptovat. Mm, e, nová americká administrativa, tady jsme motivováni závazkem, který, s přišel prezident Trump, aby byl nastolen mír. Prezident řekl, že chce dosáhnout dohy mm, naše, naše král návštěvy a bylo řečeno, že e, e, Jordánsko udělá vše pro to, aby e, napomohlo vytvořit mír a abychom spolupracovali s palestinci. Spolupracujeme s našimi partnery v Evropě. Měli jsme dobré diskuze k tomuto tématu s vysokou představitelkou Morgerini včera. Všichni se velmi snažíme o to, abychom vytvořili podmínky, které budou vhodné pro další jednání se Syrií. Jak jsem řekl, tak od Oceňujeme závazky amerického prezidenta, oceňujeme eh, dlouhé, dlouhodobé závazky Evropské unie a eh, i my eh, chceme udělat tu, těž, tu práci, odvést náš, při, s naším příspěvkem k tomu, aby se vytvořil tento konflikt, který považujeme za klíčový konflikt v tomto regionu. Tak, tady to teď ukončím a možná bychom pak mohli ještě diskutovat dál. Děkuji. A další, Nina Gill. Uh, Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, pane ministře. Měla bych tři body. Za prvé, eh, eh, eh, vítám příměří, které byste vyjednali spolu s Američany a s Ruskem v Syrii. Ale jak můžeme zajistit to, že to nebude využito Asadovým režimem jako záminka? Eh, proto aby se pokračovalo v útocích eh, proti opozici, eh, jak jsme už zažili v minulosti. A také k tomu zlomu došlo včera, porušení za druhé. Vyjednávání o Syrii. Začali jsme včera v Ženevě a zároveň Ruska a Turecko tady je, vedou další paralelní kolo jednání. Jak je váš názor na komplementaritu těchto dvou cest? A měla by Evropská unie měla by možná zvýšit, eh, eh, zintenzivnit eh, svoji politickou roli, tak aby se udržela rovnováha vlivu Rusko-Iran. Zajímal by mě váš názor na to. A konečně Evropská unie předěla více jak 1 miliardu eur od roku 2011 Jordánsku, aby se napomohlo k uprchlíkům. Nějaký feedback by ráda slyšela, jak účinná byla tato pomoc, jak vypadá koordinace mezi jednotlivými aktéry. Mohli bychom Would you like to answer? Chcete prosím krátce odpovědět? Ano, zase za minut, minutce. I'll try. Okay, I'll, I'll try. Ano, pokusím se eh, to říct velice stručně k příměří. Uh, Jordánsko, eh, Amerika a Rusko spolupracují eh, a snaží se neeskalovat situaci. Jordánsko hrálo důležitou roli a eh, snažilo se zajistit, aby tato dohoda nebyla uskutečněna. Myslíme si, že tady jsou klíčové faktory pro to, aby tato dohoda vznikla. Na jihu to bylo dosti klidné v porovnání zbytku Syrie Na Eh, jihu eh, je nějaká syrská, některé části syrské eh, armády. Jsou tu ten ten dominantní, ty hlavní bojové jednotky jsou je Modern Free Syrian Army. A Myslíme si, že máme tak dobrého kandidáta, který se postará o deeskalaci. Syrský režim se zavázal příměří, opozice také. Ehm, my všichni víme, že tady není možné vojenské řešení tohoto konfliktu, e, nemá smysl pokračovat e, s boji a proto v Jordánsku si myslíme, že zastavení těchto bojů je priorita, protože to by znamenalo zachránit, víc, e, uchránit Syrii před další destrukcí a proto pracujeme v této eh, eh, zóně. Eh, doufáme, že to bude úspěšné. Poté, co doufáme, že spolu s Evropou se nám pokus, podaří nastartovat ekonomické aktivity v tomto regionu, tak aby tady byla zajištěna bezpečnost pro obyvatele a aby dobrovolně někteří republikíci se mohli vrátit do svého regionu. Ehm, k astanskému eh, procesu Jordánsko bylo také do Astany eh, pozváno. Eh, my jsme tam působili jako pozorovatel. Astana podporujeme do té míry, že je to důvěrná, důvěrné úsilí ehm, postarat se o věrohodné příměří. Ale co se týče Ženevy, tak si myslíme, že politické řešení toho by mělo být dosáhno, že dosaženo tou, tím kanálem OSN a toto ehm, by mělo být na základě sdělení z Ženevy a Rada, Radou bezpečnosti OSN 2 242, takže Estana, to jsou rozhovory eh, zaměřené na eh, příměří a to by mělo být pokry, eh, po celé Syrii, Ženeva, v Ženevě by se mělo, tady by se mělo dosáhnout obsáhlého politického řešení. My jsme přesvědčeni v Jordánsku, že bychom měli zachránit Syřany, zastavit boje a zachovat teritoriální soudržnost a jednotu mm, Syrie. A co se týče role EU, EU tady vždycky byla přítomna, hrála velice důležitou roli při humanitární pomoci e, v tomto konfliktu. Měli jsme bruselskou konferenci, která se e, zavázala k tomu, že poskytne další podporu a pomůže při rekonstrukci Sýrie, ale všichni chápeme, že tato rekonstrukce bude, začne až po té, co se rozjede věrohodný politický proces a my všichni v tomto směru pracujeme, abychom se postarali o to, že tento proces tedy opravdu začne. Next for the ECR group, Bas Belder. Pan Bas Belder za EKR, prosím. Ja, dank u wel, eh, meneer de voorzitter. U verrast me wat. Ik denk dat uh, eh, mijn collega Vissers even mij de beurt... Ne, děkuji. Děkuji. Děkuji za slovo. Děkuji za vaši účast dnes na našem výboru. Já jsem eh, Jordánsko navštívil a jeho stabilita je klíčová pro celý region a pro takovou stabilitu je však potřeba mít dobré sousedy. A vaš nejbližší soused eh, Izrael eh, a pokud jde o stabilitu Jordánska, je tudíž velmi důležitý a spolupráce s ním je důležitá. Je to důležité i pro řešení palestinského konfliktu, ale zásadní je normalizace stavů, e, vztahů s mm, e, Izraelem z vaší strany a ostatních států v regionu. Co konkrétně děláte k, e, pro normalizaci vztahů s židovským státem? Protože, jak víte, spolupráce, bezpečnost, eh, spravodajské služby a jejich spolupráce, to je vše důležité a k tomu dochází někde jaksi v pozadí, a nicméně je to klíčové pro vztahy mezi Jordánskem a Izraelem a to by pomohlo i Palestin. Palestincům. Pane ministře, prosím. My máme mírovou dohodu s Izraelem, chci na to upozornit na úplný úvod. Máme tedy tuto mírovou dohodu, máme dobré vztahy a chceme, aby se tyto vztahy posílily, rozvíjely a nechceme, aby Izrael byl, měl uzavřený mír nejenom s Jordánskem, ale s každou jinou arabskou zemí v daném regionu. Proto, aby k tomu mohlo dojít, je potřeba vyřešit palestinský konflikt a celý svět se shodl na tom, že takové eh, řešení mírové je eh, řešení dvou států, které zajistí i palestincům jejich právo na půdu a osady a zároveň eh, ochrání práva Izraela na, na mír v regionu. Eh, to je náš cíl, na tom budeme pracovat, budeme na tom pracovat se Spojenými státy, s evropskými partnery, abychom vytvářeli podmínky pro takový mír. Eh, v březnu proběhl arabský summit, který znovu rozjel mírové iniciativy který směřuje k jednání mezi Izraelem a všemi členy Izraelské eh, ligy. Jsme však realističtí, víme, že proto, aby eh, mír nastal, je třeba eh, prosadit eh, řešení dvou států. A pokud to se nepodaří, pak by to bylo řešení jednoho státu, kdy by, bude to stát, kde budou mít obě národnosti Izraelci i Arabové stejná práva, nebo to bude stát apartheidu. To asi by se nepovedlo a my proto jsme pro řešení dvou dvou států a Jordánsko vždy toto řešení zastávalo, jakož i mír celém eh, regionu, to je, je to v zájmu palestinců i Izraelců um, a je v našem v zájmu náš všech spojit síly k tomu, abychom vytvářeli lepší příležitosti a lepší život pro všechny obyva, eh, obyvatele. to je tedy naše hlavní poslání za eh, liberály. Paní Nikolaj, dvě minuty. Děkuji a vítám vás. Vaše excelence v Bruselu, jste tady mezi přáteli, protože my se domníváme, že vztahy s vaší zemí jsou velmi fungující a efektivní, nicméně kolem vás probíhá mnoho konfliktů, Irák, Sýrie, Jemen po návštěvě mm, prezidenta Trumpa v Riadu před eh, nedávnou dobou Saudská Arábie je eh, považována eh, za jednoho z nejvýznamnějších aktérů, ale je tady jemenský konflikt. Co si myslíte o tomto konfliktu a jak ho nazíráte? A závěrem chci říci, že chceme poděkovat Jordánsku za způsob, kterým vítá uprchlíky a pomáhá jim a doufám, že budeme moci nadále vaší zemi v těchto snahách podporovat a podpořit, protože Jordánsko je skutečně spolehlivým partnerem, partnerem který pomáhá eh, zastavit eh, velkou vlnu uprchlickou směrem k Evropě. Eh, děkuji, děkuji za poděkování a ocenění a my budeme nadále pracovat k tomu, abychom eh, řešili eh, uprchlickou otázku, která je důsledkem syrské války. Vracím se k tomu, co bylo řečeno dříve. Naše hranice jsou stále otevřené, nezavíráme je, ale jsme obezřetní, musíme si uvědomovat bezpečnostní rizika rizika, která by mohla přes hranice přijít. Nyní eh, po té, co um, eh, ISIS bude usilovat o to dostat se z Irie, musíme tedy být obezřetní, ale péče o lidi a uprchlíky je pro nás eh, prioritou. Hranice jsou otevřené a nadále pracujeme na pomoci uprchlíkům k Jemenu. To je další nešťastný konflikt v regionu, který bychom rádi eh, řešili, a to na základě výsledků eh, celonárodního jemenského dialogu a na základě davské iniciativy, davské iniciativy a na základě Eh, usnesení Rady bezpečnosti 2216. Válka problémy nevyřeší, eh, region eh, trpí, trpěl mnoha válkami, máme těch krizí spíše více než méně a je potřeba, abychom všichni usilovali o mírová řešení všech těch konfliktů. Ten jemenský konflikt tady OSN pracuje na vyjednávání mírového řešení tohoto konfliktu. Požadavky na řešení jsou na místě. Je potřeba, um, aby obě skupiny se zavázaly k těmto, aby se skupiny zavázaly k těmto uh, uh, požadavkům a od té doby a následně na tom pracovali. A pan uh, Koso, prosím, budu hovořit španělsky. Děkuji, pane předsedo. Dobré eh, dopoledne a děkuji, pane ministře. Vy jste již odpověděl na celou řadu otázek, které jsem měl já na mysli, ale zpátky k Syrii v době eh, eh, v této době momentálně zaznamenáváme kolaps všech teroristických skupin, ale podívejme se, co, k čemu došlo v Ženevě, Astana, je tady eh, příměří a i ty umírněné skupiny eh, jsou připraveny eh, k usmíření díky úsilí ministra Hajdára 3 miliony Syřanů díky amnestím a tak dále. Mě zajímá ale i Irák a hranice se Syrií. Koordinujete nějak se syrskou armádou, případně vládou nejenom přechody hranice, ale celkově stabilizace, tak aby se dalo lépe předejít případným incidentům. máme hranici 374 kilometrů dlouhou, což je dlouhá hranice a to e, znamená velký tlak na naše ozbrojené síly, aby chránili proti průniku teroristických skupin. Loni se podařilo na hranici, se podařil eh, sebevražedný eh, útok, který zabil i některé naše vojáky. Je to obtížná práce, obtížný úkol, děláme to velmi obezřetně a děláme to spolu s našimi eh, přáteli, kteří jsou mnozí i z Eh, z Evropské unie. Eh, válečné, militar, válečné řešení, vojenské řešení konfliktu v Syrii není možné. To dnes víme. Eh, půl milionu lidí mrtvých, mnoho milionů Syřanů bez domova a ty dopady jsou enormní. Miliony dětí vyrůstají mimo školský systém. Pokud hovoříme o budoucnosti, je potřeba skutečně mít na mysli, jak velký a zásadní. Je to eh, problém, eh, když tolik dětí vyrůstá mimo školy, mimo regulární, pravidelný eh, život, mimo právo a pořádek. My nejsme v kontaktu, nijak ne, nejednáme se syrskou vládou a ta, ne, nemohu příliš hovořit o tom, jak to funguje na hranici. Sami mm, ti ty bezpečnostní složky na hranici dohlížejí na bezpečnost svým způsobem. Eh, naší prioritou je eh, zastavit boje, protože to vede jenom k další destrukci. Eh, dost, dost lidí již bylo zabito, dost destrukce bylo provedeno a je potřeba nalézt mírové řešení. To je naším cílem eh, dosáhnout eh, eh, kredibilního příměří a na základě ženevského procesu dosáhnout politického řešení, který by byl, které by bylo přijatelné pro Syřany a které by umožnilo mm, které by umožnilo přechod do budoucího uspořádání za zelené, pan Krochpiller. Eh, děkuji. I já Děkuji za vaši přítomnost a děkuji jordánské vládě za přijetí tolika uprchlíků a doufám, že i EU pomůže při řešení těch problémů, které změňujete s ohledem na školy e, a vzdělání. E, e, terorismus, extremismus, násilí. Vy jste hovořil o tom, jaká frustrace je mezi džihadisty, kteří přicházejí z Iráku, jaké jsou hraniční kontroly ale otázka je také kontrola financování terorismu. Můžete říci něco k tomu, co děláte v této oblasti? A konečně k lidským právům. Hovořil jste o tom, že byste chtěl um, otevřenější a demokratičtější Jordánsko a že připravujete sérii zákonů, která by měla přispět k lepšení nezávislého soudnictví. Vedle toho si myslím, že je důležitá občanská společnost a rozmanitost či protichudnost jejich názorů. Můžete eh, vysvětlit tedy, jaké konkrétní eh, Ehm, um, jakou konkrétní upra- právní úpravu máte, aby eh, byly tyto ehm, eh, tyto skupiny občanské společné občanské společnosti nezávislé. A nyní k eh, trestu smrti. Třeba, že u vás je de facto eh, moratorium, dochází přesto k výkonu eh, trestu smrti. Zajímá mě, jak vidíte budoucnost. Děkuji o spolupráci v oblasti terorismu. Tady máme velmi dobrou spolupráci vojenskou, spravodajskou s celou řadou evropských států a obecně s EU. Opět v této oblasti vojenské a e, spravodajské. Sdílení spravodajských informací, společné databáze, plnění Eh, pravidel a zákonů proti teroristům a proti jejich financování. To jsou všechno oblasti, kde spolupracujeme s Evropou a jsme připraveni také eh, spolupracovat s eh, Evropou na vzdělávání imámů takovým způsobem, aby aby šli proti teroristickým skupinám. Víte, že náš hlavní představitel byl Eh, zde a hovořil o vnitřní válce eh, v rámci islámu a říkal, že je na nás, abychom eh, vyřešili tuto situaci, kdy vlastně islám je zneužíván te- te- teroristy a to není v duchu islámu, nevyjadřuje to naši kulturu a my s tím musíme bojovat, my na tom musíme pracovat. Máme e, celou řadu programů spolupráce s EU v této oblasti a tyto programy nadále fungují. Včera na asociační radě jsme hovořili o posílení těchto programů a hovořili jsme i o uh, Eh, sdílení informací eh, o eh, programech proti radikalizaci. Paní Mogherini právě vypíchla jordánský přístup k terorismu, který vnímá jako modelový pro všechny ostatní. Náš král hovoří o holistickém přístupu, geografickém, tematickém a dalším. Pokud se

podaří je potřít v jedné, potlatit v jedné zemi, přesunou se do jiné země, Libie, Somálska a tak dále. Takže je třeba jednak, na jedné straně zužovat ten eh, prostor a eh, eh, holi, holisticky pokrývat celou, celé to zeměpisné území. Pokud jde o tematickou holistiku, je potřeba celé, celý ten, ten, ten, ten to narrativní pří, přístup potlačit řešit a, musíme zabránit tomu, abychom se nedostali do té pasti, kterou oni chtějí. A to znamená past, která vytváří dojem, že to je, že to je spor mezi muslimy a, nemuslimy. je zde jedna menšina a to jsou teroristé a pak je to ta velká většina, to jsme my všichni bez ohledu na náboženství. K demokratizaci u nás, jak jsem říkal, je to probíhající dlouhodobý proces, který jsme zahájili, protože se domníváme, že je v zájmu Jordánska eh, vytvořit eh, bezpečnou a produktivní budoucnost a to, že závisí na našich reformách. Ty reformní plány byly dotčeny regionálními konflikty, nejsme na nějakém E, um, odděleném ostrově. E, nicméně ten dopad tady byl, tudíž ale naše odhodlání to nijak nenarušilo. My se domníváme, že nejlepší způsob boje proti terorismu je eh, investovat do prostředí otevřenosti, demokracie, eh, úcty k lidským právům a lidské důstojnosti. My nebudeme bojovat s terorismem tím, že budeme sami potírat lidská a občanská práva. My naopak tato práva musíme rozšiřovat a respektovat eh, mm, Jde to pomalu, jde to s obtížemi, eh, je tempo musí odpovídat eh, realitě, kterou dnes máme v Jordánsku a musíme rozlišovat mezi, eh, eh, mezi svobodou vyjadřování a projevy nenávisti a pokud ta svoboda projevu znamená nenávist podél nějakých sektářských proudů, to pak není svoboda projevu, ale tu samotnou potlačovat nechceme. V tomto okamžiku je třeba eh, vstupovat do těch dialogů a Eh, informovat z naší strany a to je naším cílem. Občanská společnost je aktivní, eh, máme stovky organizací občanské společnosti a snažíme se vytvářet takové prostředí, které umožní, aby všichni fungovali v rámci vlády eh, práva, tedy právního státu, ale rozhodně nijak občanskou společnost nepotlačujeme, neomezujeme. Trest smrti to je oblast, kde máme odlišné zákonodárství, chápu eh, zásadní postoj EU, který je zásadní proti trestu smrti. U nás eh, toto v zákoně je, ale zase musíme postupovat v souladu s realitou. Eh, v současné situaci je tento trest prováděn. Doufáme, že v budoucnosti s postupem času bude možné změnit eh, eh, příslušné předpisy, pokud to bude nutné, či pokud budeme chtít, ale mm, pokud naše národní bezpečnost vyžaduje výkon takového trestu, protože ochrana našich občanů a jejich bezpečí je pro nás klíčová a my jsme ve velmi obtížném uh, situaci a regionu a děláme vše pro to, abychom ochránili naše obyvatele. Thank you, Nick. Děkuji, James Carroll. Um, děkuji, pane předsedo. Já bych rád řekl, že toto je vynikající formát, když takto hovoříme v dialogu, kdy vlastně se přímo reaguje a děkuji panu předsedovi za zavedení tohoto formátu a doufám, že kolegové s tím souhlasí. Já budu hovořit z pohledu pro Brexitu a to znamená vztahy mezi uh, Spojeným královstvím a uh, uh, Jordánskem. Náš koordinátor proti terorismu uh, mi řekl a přiznal, že EU uh, spoléhá na iniciativu Five Eyes a to doufám, že budeme dělat uh, i nadále, že budeme mít dobré vztahy jako nezávislé uh, Spojené Spojené království s Jordánskem, pokud jde o boj s terorismem. Ale pokud jde o celý region, eh, rozdělení je CC, jakým způsobem toto dopadlo na Jordánsko a na celý Blízký východ a mohl by si eh, se vyjádřit k tomu, že bývalý eh, poradce Clintona řekl, že že souvislost s útoky v roku, eh, z, z New Yorku je nepoch, nepochybná a máte pocit, že tady je taková nějaká eh, souvislost či spoluúčast, že Eh, ty útoky, útoky na eh, egyptské bezpečnostní síly na severním eh, Sinaji. Víte, odkud tyto útoky pocházely, zda to a jaký je dopad muslimského bratrství v celém regionu. A proti izraelská retorika Evropského parlamentu, myslíte si, že to samotné zhoršuje lepší vztahy mezi zeměmi Blízkého Blízkého východu a Izraelem. Thank you, sir. Uh... Děkuji. Ehm, budu hovořit o Jordánsko. Pokud je o Jordánsko, tak my chceme vytvořit prostředí, kde by bylo možné eh, spolupracovat eh, na eh, boji proti terorismu. Terorismus je pro nás hrozba. My budeme ehm, pokračovat v naší snaze reagovat ehm, v reakci na terorismu. Mm, my doufáme, že GCC bude eh, reagovat. Eh, je to velmi eh, siln, silná entita a my doufáme, že ten problém v té struktuře se vyřeší a my velmi oceňujeme a tady snahy Kuwaitu. Kuwait vynakládá velké úsilí, aby vyřešil tu, řeši, tu krizi, má velkou mm, důvěru a respekt v regionu i mimo. A my věříme, že se podaří ten eh, mm, konflikt nějakým způsobem vyřešit. GCC je samozřejmě klíčový eh, pro stabilitu v regionu a my doufáme, že ta krize se zkrátka podaří vyřešit. Um, to by nám pomohlo spolupracovat a vytvořit lepší budoucnost, kterou si všichni eh, zaslouží. A samozřejmě každý se musí chopit své zodpovědnosti boje proti terorismu, řešení této výzvy a to v souladu s mezinárodním právem. Pokud je o Izrael, tak já už jsem to zmiňoval, eh, důvěryhodnost a pozice Jordánska je jasná v této věci. My jsme vždy podporovali mír a vyřešení palestinsko-izraelského konfliktu a víme, co by mělo být učiněno, aby ten konflikt byl vyřešen. Není to otázka toho, co kdo řekne, ale toho, co kdo udělá přímo v terénu. Máme tady izraelský stát a Tady jde o mírovou smlouvu, ta tam je a teď je potřeba, abychom všichni spolupracovali a tlačili na řešení na základě dvou států, což by umožnilo vznik nezávislého palestinského státu nebo existenci takového státu. A to je jediná možná formulka pro budoucnost, jediná možná forma, kde by všichni spolupracovali aby se zajistila bezpečnost veškerého našeho lidu, palestinců, Izraelců, egyptčanů a všech ostatních. Na to se musíme zaměřit a já doufám, že teď vznikne ta správná dynamika, protože zoufalost e, bez e, politického horizontu to je něco, co se dotýká nás všech, skvétá e, v tom radikalizace, a samozřejmě nikdo nechce, aby se k němu šířila teroristická hrozba. Radikalizace ale může probíhat pouze v případě, že lidé nemají žádný ekonomický, sociální a eh, jiný horizont. A hm, teď je velký rozvoj eh, v pásmu kázy, ale V poslední době bohužel nemáme žádné výsledky ani žádný proces a my se musíme pustit do té situace, musíme se pustit do seriózního vyjednávání ve snaze vyřešit ten konflikt na základě řešení dvou států. A teď se dostáváme k posledním třema kolegům. Nejprve pan Gáler, paní Saifi a pan Freund. Nepřehlédl jsem někoho, ne? Dobře, pan Káler děkuji. Pane ministře, i já vás vítám, připojuji se k poděkování za vaši pohostinnost, za vaší zemi. Byli jsme tam s mašrebskou delegací, byli jsme tam a, a dostalo se nám dobrého náhledu na situaci v zemi. A mám jednu otázku, která směřuje e, k k tomu regionálnímu příměří. A má otázka je, máte nějaké nové informace, zda se to opravdu realizuje a jaká je motivace režimu uplatnit ze své strany e, příměří? Vytváří rusové dostatečný tlak? Jak to vy vnímáte? No, e, máte pocit, že řané no, se toho budou držet? A potom otázka krize v Kataru. E, ten seznam požadavků, e, který je předložen Kataru, já myslím, že do jisté míry je to dokonce i hloupé e, tam požadovat některé ty věci. Myslíte si, že je vůbec možné, aby to bylo naplněno? A Dále jasně podporuji, že jakékoliv financování teroru by mělo být zastaveno, ale pokud jde o Qatar, tak eh, já mm, vím, že jsou tam i jiné zúčastněné strany. Po Saudská Arábie eh, nebo mm, tedy jiní, když ne vláda, tak podporují eh, terorismy v Tunisku, a mm, jinde eh, zkrátka se říká, že to vychází ze Saudské Arábie. Takže ehm, proč tady mm, zrovna poukazovat na Katar? Já tomu úplně nerozumím. Děkuji, rád vás opět vidím. Jsme, byli jsme velice potěšeni, že jsme vás mohli nedávno přivítat v Jordánsku a já doufám, že příští rok to bude také možné. Budeme velmi rádi, eh, když naše akce budou v duchu spolupráce. Pokud jde o eh, příměří eh, v Sýrii, já si myslím, že ta dohoda je výsledkem velkého úsilí USA na našeho úsilí Ruska a tam to vzešlo z toho, že vojenské řešení tam zkrátka není možné. Byla vytvořena linie Eh, příměří nikdo nedokázal dosáhnout vojenského posunu. Eh, zatím tedy ta dohoda byla vyjednána s Ruskem eh, ze strany režimu. Rusko se tam připojilo nebo přistoupilo na to a naplnilo to a naše spolupráce s Ruskem byla zatím velmi plodná a my i nadále v této spolupráci pokračujeme a snažíme se zachovat příměří a Zatím to vede k první eh, úspěšné deeskalační oblasti, eh, kde můžeme velmi pomáhat obyvatelstvu. Tady není potřeba pokračovat v boji. Eh, ta dohoda má celou řadu komponent, monitorovací centrum pro Rusko, Jordán a USA, kde je možné monitorovat soulad, pak je tady ekonomická komponenta. Um, a Doufáme, že režim bude naplňovat eh, ty podmínky, protože tady není žádný důvod pokračovat v boji a my bychom si přáli, eh, kdyby eh, zóna příměří se rozšířila na celou Sýrii a kdybychom nalezli politické řešení konfliktu. Pokud jde o tu krizi chceme spolupracovat, pokud jde o boj proti terorismu. A teď je tady iniciativa, Doufáme, že bude úspěšná. Saudská Arábie je klíčovou zemí v regionu a myslíme si, že je plně odhodlána potírat eh, terorismus, protože Saudská Arábie také trpěla teroristickými útoky a my si myslíme, že tady je potřeba spolupracovat proti teroristům. A já si myslím, že v rámci GCC struktury to bude vyřešeno. Děkuji, paní Saifi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, eh, že jste zavítal mezi nás, pane ministře. A chtěla bych také uvítat pana eh, velvyslance a jeho um, děkuji za jeho snahu o kontakt s parlamentem. Vaše země byla vždy privilegovaným partnerem a já doufám, že to tak zůstane. V tomto kontextu uprchlické krize uh, Eh, s ohledem na obrovské břemeno pro vaši zemi. a opravdu oceňuji vaši angažovanost. Teď bych chtěla hovořit jako VP eh, obchodu z výboru pro mezinárodní obchod a chtěla bych zmínit jednu věc eh, předsedy delegace Mašrek. Ano, 10% mladých mm, pod 30 let Eh, je tam velká nezaměstnanost, 35% nezaměstnanost mezi těmito mladými. A tady eh, bylo vyvinuto úsilí zjednodušit pravidla o původu a mělo to příslušné dopady na zaměstnanost, na její růst. Jsem přesvědčená, že ekonomický rozvoj a nedostatek perspektivy živí extremismus, vyživuje extremismus a napomáhá jeho růstu. Děkuji, ano. Naprosto s vámi souhlasím. Nedostatek ekonomických eh, příležitostí eh, vede k zoufalství eh, mm, a to potom vede k tomu, že lidé tíhnou k terorismu. Musíme no, vytvořit ekonomické podmínky, je to ekonomicky náročná situace, ztratili jsme eh, syrský trh, irácký trh, eh, růst pod 2,2%, eh, Máme velmi silný reformní program IMF, na kterém velmi tvrdě pracujeme. Ehm, a my musíme ehm, zvýšit naše HDP o velkou míru my se snažíme e, zároveň e, řešit růst e, a HDP a tak dále. My jsme chtěli přilákat zahraniční investice, ale bohužel s ohledem na regionální podmínky Eh, je to velmi obtížné, protože všichni samozřejmě sledují situaci v celém regionu a ta situace není příliš povzbudivá, i když Jordánsko je eh, stabilní, eh, má dobré lidské zdroje, příslušnou legislativu, máme tady určitou ekonomiku a trh ale s ohledem na tu regionální situaci jsou investoři váhaví a příliš k nám nespěchají. Uvidíme, eh, co bychom mohli v tom směru udělat. Máme tady dvě společnosti, které začaly eh, vyvážet do EU 300 hmm, tisíc Syřanů, kteří k nám přišli, eh, tedy pracují, ale my musíme být opravdu realističtí, nebo chtěli bychom, aby, aby pracovali, ale musíme být realističtí Nezaměstnanost je velká. Um, výzva 35% nezaměstnanosti mládeže, 18% nezaměstnanosti obecně. Předtím, než začala um, krize, tak jsme měli 8% růst. Naší ekonomice se dařilo dobře, ale výsledky nebo důsledky uh, té regionální situace velmi zpomalily náš růst a přinutili uh, nás, abychom eh, spoustu našich eh, zdrojů věnovali řešení uprchlické krizi. Velká část našeho rozpočtu jde právě na uprchlíky. Takže kdyby, nebo my jsme měli 20 dětí ve třídě dříve, tak teď je ve třídě ale asi 40 dětí. Takže vlastně tam se pracuje ve dvou směném provozu a to taky znamená, že kvalita našeho vzdělávání je tím eh, no, ovlivněna, protože je mnohem více žáků ve třídě a učitelé učí eh, déle, než by měli. My se to snažíme zmírňovat, ale nedaří se samozřejmě vše. Vede to k tomu, eh, že mm, i ten mentální rozvoj e, ochabuje. Ale musíme být realističtí. Uprchlíci jsou tady a když je tam máme, tak zkrátka musíme do nich investovat, musíme jim poskytovat vzdělávání, protože my samozřejmě Můžete mít nevzdělaného eh, zahořklého uprchlíka, anebo můžete mít eh, vzdělaného uprchlíka, který má v životě šanci někam to dotáhnout. Tak co si vyberete? Každý by samozřejmě zvolil tu rozumnou druhou alternativu a to my také činíme, ale jak říkám, potřebujeme podporu našich partnerů a spojenců v Evropě, abychom ten trend eh, mírnili. A samozřejmě potom musíme investovat do bezpečnosti. Uprchlíci jsou, když, eh, když tak ta, ta situace se komplikuje, není to třeba ani eh, turisticky přitažlivá. Více než 90% uprchlíků žije mimo uprchlických eh, táborů a my to musíme vše Ehm, vše řídit. My nechceme, aby vlastně upadal postoj našich občanů ehm, vůči uprchlíkům. Pan Freund, SND. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, vaše excelence, za to, že jste se mezi nás dostavil. To, co jste zvláště říkal o eh, uprchlících a co vy děláte ve vaší zemi, mi opět připomíná Eh, ostunou roli, kterou eh, se hrala, eh, hraje řada evropských zemí v této věci. Mohli bychom toho udělat o tolik více. Jen se podívejme na Jordánsko, co děláte vy. Jeden z aspektů je tento, buď máte tady výhodu, nebo mm, tady už bylo hodně otázek položeno, takže mnoho jich nezbylo pro mě, ale je tu jedna z nich ještě, která kterou bych rád položil. A sice to má co dočení s tím, co jste říkal, ostrá hranic, že musíte kontrolovat hranice, protože kvůli dané situaci v Sýrii a kvůli nedávnému ehm, zajetí a tomu, co se děje kolem bojovníku Daesh. A já jsem nedávno slyšel eh, na jednom z našich setkání tady, že Jordánsko má pouze jeden jediný počítač jediný počítač pro kontrolu ostrahu hranic a tento počítač eh, je umístěn na letišti. Eh, většina lidí ze zahraničí sem přijíždí. A slyšel jsem to takto. Prosím, opravte mě, pokud se mýlím že když lidé přecházejí hranice eh, přes eh, silnice, tak tu nemáte nic a vy máte hodně takových eh, přechodů z silničních. Takže si nedovedu představit, že je to pravda. Mm, ale bylo nám to řečeno. Máte nedostatek takovýchto přístrojů na hranici, abyste mm, mohli zjistit, kolik lidí sem přichází, nebo je to jenom mytos který tady se nějak eh, nám byl sdělit, aby byli, abychom byli vystrašeni. Nebo se mají strašit lidé, eh, kteří přicházejí sem na hranici. Ano, děkuji, pane. Nemohu nic říct tomuto jednomu počítači, protože si ne, neznám detaily, ale chtěl bych říct si toto. Máme dobrou kapacitu, ale problém je v tom, že Eh, situace se vymkla eh, úplně a i kdybychom byli připraveni, tak eh, dobře, tak nebyli jsme připraveni na takovouto situaci, která nastala. A monitorování hranic, ostrá hranic, to je obrovský úkol. Kdybychom měli jednou hlídku, jedna hlídka jezdit, máme, máme jich asi teď deset, ale kdybychom měli deset vojáků, kteří by tady byli umístěni v určité regiony, tak tady potřebujete v této situacích 50, takže to musíme zvýšit tyto kapacity, potřebujeme více technických kapacit a to eh, je něco, s čím by měli počítat naši partneři v EU, v eh, USA. Ano, je to výzva, obrovská výzva a musíme eh, modernizovat naše technické možnosti a zařízení tak, abychom byli schopni Eh, odolat, eh, abychom zvýšili naši schopnost eh, ostra, ochránit naše lidi a také přispět k bezpečnosti našich partnerů. Nejsem expertem ve vojenských záležitostech, technických věcech, ale mohu říct si osobně, obecně toto. Děláme vše, co je v našich silách a dostali jsme podporu z našich partnerů a stále pracujeme na tom, abychom modernizovali naše technické možnosti a zvýšili kapacity, abychom se mohli vyrovnat s těmito výzvami. Je to veliký úkol eh, co do svých proporcí. 378 eh, kilometrů hranic, to není malá oblast, kterou máme eh, kontrolovat. Děláme, co můžeme a myslím si, že tady se odvedla dobrá práce při ochraně eh, našich hranic a také eh, dobře spolupracujeme s naši spojenci a vyměňujeme si zpravodajské informace a posnažíme se ochránit životy v Jordánu a také za hranici Jordánské. Děkuji. Pane ministře Safari, 75 minut otázek, diskuze a to bylo opravdu vynikající. Myslím si, že málo kdy máme tak, málo kdy jsme měli tak kvalitní setkání v posledních měsících na našem výboru pro zahraniční záležitosti. Jordánsko je pravým skutečným partnerem Evropské unie, toho jsme si všichni vědomi dnes a mohu jen podtrhnout tolik věcí, které jste řekl Ehm, děkuji vám za to, že jste přišel na výbor do zahraniční záležitosti. Přejeme vám dobrý eh, pobyt v mm, Bruselu, mě úspěch při práci a my se setkáme, kolegové, opět v 15 hodin a budeme pokračovat eh, v našem zasedání. Budeme mluvit o estonském předsednictví. Radě děkuji. Děkuji vám, bylo mi velkou ctí. Děkuji vám.